Allora, riprendiamo i lavori. Um, cominciamo dal terzo cluster. Takže můžeme pokračovat. A to třetím blokem, kde se budeme zabývat spoluprácí a synergií mezi orga- eh, institucemi, agenturami a hospodářskými subjekty, které se všechny účastní odhalování a potlačování praní špinavých peněz. Máme dnes tři hosty, kteří v rámci tohoto bloku vystoupí. A každý bude mít 15 minut na svůj projev a poté otevřeme diskusy. A nejdříve budeme hovořit o spolupráci bank s orgány pro finanční vyšetřování. Potom budeme hovořit o organizaci Manival, to znamená vystoupí, vystoupí pan John Ringef a jako třetí bude hovořit Monty Rafael, eh, právník ze společnosti Peters and Peters v Londýně a tam bude hovořit o právě synergiích a spolupráci, pokud jde o orgány činné v trestním řízení. Takže prosím, paní Ancibelo má slovo jako první. Euh, Děkuji mnohokrát, dámy a pánové, vážené poslankyně a vážení poslanci, jsem potěšena, že mohu znet, eh, dnes být mezi vámi. Chtěla bych omluvit pana Anryho Kentarda, který byl původně naplánován na dnešní odpoledne, ale bohužel se nemohl dostavit. Chtěla bych představit Evropskou bankovní federaci a eh, představit naše činnost. Naším úkolem je zastupovat naše členy, což jsou bankovní svazy 27 členských států Evropské unie, 17 států EFTA. My zastupujeme 35 milionů zaměstnanců, 400 bank. Chtěla bych říct něco k našemu svazu. Já zastupuji svaz, který eh, opět naopak zastupuje národní svazy kterým pocházím přímo z praxe. Tématem je spolupráce mezi bankami a vyšetřovacími orgány. Je to často něco, co naše členové vidí jako prioritu. Francie boje proti penšpěk peněz a proti financování terorismu, zejména v souvislosti také s revizí, čtvrt, s revizí čtvrté Evropské směrnice o boji proti praní peněz, ale také v rámci eh, přeskumu Evropského právního rámce pro ochranu údajů. Takže nejprve v první části své prezentace bych ráda trošičku připomenula, jaké byly specifické povinnosti eh, finančních institucí v boji proti eh, praní špatných peněz a financování terorismu, a také se podíváme na mezinárodní sankce, nebo s mezinárodními sankcemi. Takže finanční instituce musí eh, vykonat obezřetnost vůči svým klientům, musí tedy identifikovat a ověřovat identifikační údaje svých klientů, jak právnických, tak fyzických osob, a získávat informace o povaze jejich obchodních vztahů. To je tedy součástí dokumentace, eh, které si banky musí skopírovat, eh, buď elektronické nebo na papíře, a finanční ústavy, finanční instituce také musí tedy eh, vykonávat dohled nad a monitorování transakcí svých klientů. To znamená, že jednak například osoby, které mají více jak 25%, třeba totiž eh, se orientovat ve struktuře daného subjektu. Eh, u vysoce riskových klientů je zvýšená obezřetnost, eh, zejména také například, nebo patří mezi tu, tuto kategorii politicky exponované osoby, což mimochodem jste také vy. Jsou to tedy všichni, kdo vykonávají významnou veřejnou funkci. A pro tento úkol zavedly finanční instituce interní kontrolní mechanismy, které, jak z hlediska lidských zdrojů, eh, tam tedy musí být eh, nějaký konkrétně eh, konkrétní člověk pověřený bojem proti praní peněz a také se museli vybavit příslušnými příslušným technologickým zázezím. Využívají tedy automatizované systémy v boji proti praní peněz a financování terorismu a podezřelé operace musí být hlášeny buňce pro Eh, finanční zpravodajství, která eh, provádí analýzu a je-li to potřebné, také podává hlášení. Veškeré tady informace ohledně podezření na praní špinavých peněz a financování turismu musí být takto předávány. Takže existuje takovýto celý mechanismus, a systém a ráda bych zdůraznila, že finanční instituce již mají dlouhodobé zkušenosti a sehrávají tady významnou roli v boji proti špinavých peněz a v rámci eh, spolupráce s těmito eh, takzvanými buňkami či pracovišti pro eh, finanční zpravodajství já jsem k tomu našla velmi zajímavou studii Evropské komise z roku 2008, která se týká vztahu mezi těmito buňkami a dalšími úřady a finančními institucemi. ukazuje se, že 80 všech hlášení přichází od finančních ústavů které spolupracuje jenom tím způsobem, že tedy hlásí podezření, ale také, eh, také v případě, eh, že se na ně obrátí tyto buňky pro spravodajství nebo uh, soudy, tak samozřejmě spolupracují, uh, se dávají svoje roli také při zmrazení aktiv a také při uh, monitorování uh, přeshraničních toků, uh, což probíhá podle doporučení číslo 16 nové mezinárodní normy. Uh, a pokud je tedy o tento rámec dohledu ze strany bank, eh, chci se zaměřit na možnosti zlepšení a případně zintenzivnění spolupráce, které doporučují evropské banky. Na jedné straně jde o lepší přístup k veřejným údajům, ten je třeba usnadnit, zajistit. Já jsem myslela, že banky mají povinnost znát eh, totožnost svého klienta, ale nakonec se banky opírají pouze o to, co jim eh, klient sdělí. Takže aby mohli svého klienta lépe poznat, eh, měli by mít přístup k veřejným rejstříkům, zejména pokud je o eh, akcionáře daného subjektu, to by, to by banky uvítaly. Dále je třeba odstranit právní překážky, které stále ještě někdy přetrvávají v Evropské unii v oblasti předávání, předhraničního předávání informací mezi skupinami i v rámci skupin eh, bankovních. Také vím, že někteří členové tohoto výboru se nyní věnují revizi rámce pro ochranu, eh, Evropského rámce pro ochranu údajů, že třeba skonsistentně tady také eh, ochranu požadavky v rámci ochrany údajů a požadavky v rámci boje proti praní špinavých peněz. To bylo velmi vítáno. Dovolte, abych uvedla konkrétní příklad. Například je zde reálný problém, pokud je o Eh, povinnost podávat informace o eh, osobách, kterých se eh, týká nějaké šetření. Takže banka nutně spravuje informace, data, které se týkají třetí osoby. Právě z hlediska svých úkolů v rámci boje proti, proti praní špinavých peněz nebo v rámci provádění některých právních ustanovení zákonných, například pokud je o manipulaci s trhem a podobně boj proti těmto věcem. Takže banky musí zjišťovat totožnost klienta, ale také Eh, osob či subjektů, se kterým eh, klient příležitostně má nějaké transakce, eh, pokud ta částka překročí 15 000 eur. To je v rámci boje proti špinavých peněz. Takže banka musí po dobu pěti let uchovávat údaje o těchto subjektech. Kromě toho musí mít nastavené postupy přiměřené riziku a musí tedy identifikovat riziko a určovat, zda jde o politicky exponovanou osobu. E, proto banka vede určitou dokumentaci o příslušných osobách, osobách považených za nežádoucí. E, může, musí uchovávat údaje také o, e, o tom, které jsou kontaktní osoby klienta, anebo naopak, které jsou pro klienta nežádoucí. Dále jsou zde také eh, sankce, často uvalované na některé osoby v rámci zahraniční, společné zahraniční politiky Unie. To také banky musí v povědomí. Ale pokud je o ten střed tady mezi praně proti špinavým peněz a eh, ochranou údajů, eh, banky tedy čelí tomuto, tomuto problému, že musí uchovávat údaje, schromažovat, uchovávat. Je zde nařízení o ochraně údajů a souhlas podle tohoto nařízení nesmí být tichý, musí jít o explicitní souhlas daného subjektu. Takže Dočená osoba musí vydat souhlas s tím, že údaje o ní budou předmětem zpracování. A v případě, že jediným kritériem je souhlas dané osoby, pak jediná možnost, jak si skonzultovat jméno eh, nějaké osoby v určité databázi, Eh, jediný možný postup je, že eh, od této osoby si získáte předem explicitní souhlas. Eh, což, takže hrozí, že ten souhlas nikdy, nikdy nezískáte. Pokud, může to být problém buď u otevřených databází, u sociálních sítí a podobně, a může to být také u specifických databází, či vyhledává člověk například WordCheck. Takže je zde povinnost, aby dotčený subjekt nejprve dal svůj souhlas. Údaje musí být schromažďovány a zpracovávány podle příslušných předpisů. Jedním z nových eh, cílů nařízení o eh, ochraně údajů je zjednodušit postupy, eh, omezit ty, formální požadavky a vztáhnout tuto povinnost pouze na takové operace, které skutečně představují zpracování údajů osobních. Eh, další věc, na kterou naráží bankovní sektor eh, ve své spolupráci eh, s buňkami z pracoviště pro finanční spravodajství a soudními orgány, je ten, že by bylo třeba postupy pro hlášení podezřelých situací sjednotit v členských státech. Banky v členských státech používají určité proto speciální formuláře. V některých zemích jsou osvědčené postupy, například v Lucemburku, je to možná, vypadá to možná jako hloupost, ale tam je možnost vyplnit ten formulář elektronickou cestou a například v angličtině. A to je, os, to je považováno za dobrý osvědčený postup. Také jsou zde samozřejmě pravidla pro eh, důvěrnost a Eh, etické chování eh, zaměstnanců banky, kteří přichází do kontaktu s těmito údaji. Dále je důležité eh, mít nějakou zpětnou vazbu, pokud je o nové trendy, nové techniky a také následné kroky v případných policejních vyšetřováních. Já si myslím, že efektivnost celého systému pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu může být zaručena také tím, že budeme mít co možná úplné statistiky u všech relevantních údajů a e, proto máme dvě možnosti, dvě zpětné vazby. Jednak e, obecnou globální e, zpětnou vazbu, kde máme údaje o počtu hlášení podezřelých transakcí, které jsou předávány těm zvláštním pracovištím. Dále i jaké následné kroky proběhly, to by to může být poskytováno jednoročně, kolik osob bylo stíháno, kolik bylo odsouzeno pro praní peněz, kolika lidem a jména, komu, byly, komu byla, byl zmrazen majetek a také specifické údaje o specifických eh, hlášeních. To, by bylo, to je také velmi užitečné. Některé eh, členské státy takto postupují, ale um, zdá se, že to probíhá spíše neformálně, tak aby nebylo ohroženo případně běžící vyšetřování, nebo někdy uh, jsou udávány uh, důvody ochrany údajů, anebo někde prostě chybí lidské zdroje. Uh, v těch prac, speciálních pracovištích pro finanční spravodajství. Ještě jednou se vrátím a potrhnu tu čtvrtou revizi e, směrnice proti praní kapitálu. Tato zpětná vazba je nesmírně důležitá pro všechny zainteresované subjekty a pro užitečnost těch hlášení podávaných bankami. E, měli bychom se pokusit vytvořit nějakou zpětnou vazbu pro banky ohledně e, počtu těch hlášení, která byla s úspěchem využita ve vyšetřování a tak dále. E, Evropská komise v roce 2008 hovoří tedy o této zpětné vazbě z pracoviště pro finanční zprávy si myslím, že ten dokument e, velmi dobře schrnuje situaci, já bych všechny vyzvala, aby se k tomu e, vrátili. Banka tedy musí proškolit personál, aby dokázal detekovat signály pranečných peněz, musí poskytnout jasné, precizní, detailní informace, aktualizované také o praktikách, praktikách zločinců, kteří perušmají peníze nebo financují terorismus. A musí být tady schopna detekovat podezřelé, podezřelé operace. A v tomto smyslu také e, zpětná vazba e, o těch e, o tom, jaké následné kroky byly podniknuty s hlášeními od bank, jsou pro banku klíčové, protože pokud se nikdy nerozvíme, jaké výsledky přinesl náš reporting, tak je velmi obtížné motivovat zaměstnance k této činnosti. Stane se to takovou nepříjemnou rutinou a je třeba, aby zaměstnanci bank eh, skutečně byli, informováni, byli informováni o těchto rizicích eh, a byli si vědomi rizik, které tyto podezřelé operace představují. A ještě uzavřu asi tím, že uh, úzká posílená spolupráce mezi bankami a pracoviště pro finanční zpravodajství a soudními orgány a orgány činnými, v trestním řízení jsou klíčové pro boj proti praní špinavých peněz a terorismu. Je třeba, abychom se navzájem uh, od sebe Eh, učili, abychom také eh, se inspirovali z nových trendů a nových technik, eh, protože společně můžeme zabránit zločincům v tom, aby využili finanční sektor k praní špinavých peněz či financování terorismu. Bankovní sektor tady může leco učinit, ale nezvládne to sám. Skutečně se navzájem všichni potřebujeme v rámci tohoto boje. Děkuji za pozornost. Madame Sibero, adesso la parola a Raffel. Děkuji a nyní dávám slovo panu Rafaelovi, prosím. Děkuji mnohokrát, dobré odpoledne všem. Dovolte, abych nejdříve ze všeho poděkoval Evropskému parlamentu a zvlášť tomuto zvláštnímu výrobu, výboru za to, že jste mě pozvali. Pravděpodobně je to pro vás eh, výjimečná eh, věc, že tady máte praktika, odborníka a zvlášť tak starého, jako jsem já ale já se této problematice věnuji již téměř půl století, to je strašná myšlenka. A především se zabývám eh, opatřeními proti eh, praní peněz od té doby, kdy v roce 1986 tuto legislativu ve Spojeném království máme a potom od té doby se také samozřejmě eh, věnuji dalším tématům, jako je korupce nebo daňové úniky. A to všechno samozřejmě je také součástí vaší diskuze doufám, že mi odpustíte, že se k tomu eh, tématu eh, postavím spíše obecně, protože eh, si myslím, že pokud mám něčím přispět k vašemu jednání, tak je to na základě toho, že se podělím o své zkušenosti, ať už jsou to nové zkušenosti nebo ty z dávné doby, protože jsem byl poradcem jak vládám, tak společnostem, tak jednotlivcům a to za posledních 25 let, tedy od té doby, kdy ve Spojeném království byla představena legislativa, která se týká boje proti praní peněz. Jak asi víte, tak ve Spojeném království, ale i jinde v Evropě eh, je úprava eh, praní peněz a sankce proti eh, němu je už daleko sáhle. Začalo to vlastně už v té době, kdy jsme si poprvé eh, uvědomovali obchod s drogami a Teď se to rozšířilo až pro opatření proti terorismu, šíření zbraní hromadného ničení a včetně tady daňových úniků, o tom mohu pohovořit později. Stá se mi, že jsme se dostali do určitého stádia, pokud jde o boj eh, se zločinem, ať už organizovaným nebo ne, Eh, a v tuto chvíli vám chci k tomu říct, že pokud se budeme zaměřovat pouze na organizovanou trestnou činnost, tak je to nebezpečné. Ať už tu organizovanou eh, trestní, trestnou činnost definujeme jakkoliv. A to nebezpečí spočívá v tom, že jiné typy poměrně závažné, třeba hospodářské trestné činnosti, uh, uniknou naší pozornosti. Protože organizovaná trestná činnost to předpokládá, že existuje nějaká dohoda, nějaké spolčení mezi různými osobami, ať už to je gang nebo nějaká nahodilá síť. Nicméně, pokud jde právě o problematiku korupce, tak tam ne vždycky se jedná eh, o naplnění všech symptomů eh, organizované trestné činnosti. A především u závažných typů z pronevěr velice často nejsou přítomny ty charakteristiky tra- organizované trestné činnosti, ale ve všech případech eh, jde o to, že výnosy eh, z takovéto trestné činnosti se nějakým způsobem potom perou. Minimálně eh, v určitém stádiu se dostanou do bankovního systému. Pokud jde o kontrolu trestné činnosti v této oblasti, se nejlépe prokazuje na zavedení eh, právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz protože tehdy, když se tato legislativa zavedla, eh, tak to byl důkaz toho, že jsme uznali, že policejní tradiční metody selhaly, protože eh, tento typ trestné činnosti se stal mezinárodní trestnou činností a už se dostal nad rámec právních předpisů jednotlivých suverénních národních států. A já se obávám, že tento pocit té téměř bezmocnosti, které, kterou pocitovaly tehdy vlády, v 80. letech, tak tento pocit bezmocnosti, ač, ačkoliv si ho vždycky nepřiznáváme, tak nám přetrvává dodnes. Zdá se mi, že stále více politik se vytváří, a to nejenom zde, v Evropské unii, ale také jinde. Eh, a tyto politiky mají za cíl vytvořit nějaký obecný systém spolupracující, justice založené na spolupráce. To znamená, že společnost tady má napomáhat orgánům činným v trestních řízeních. Někdy se téměř ta společnost bere jako náhrada, nějaký, nějaký zástupný orgán pro orgány trest, tr, činné v trestním řízení. Ono se tomu asi nejde úplně vyhnout, ale chtěl bych říci, že když vytváříme nástroje pro boj proti nějakému typu trestné činnosti, která je závažná, tak když vytváříte takovéto právní nástroje, tak musíte pamatovat na to, že tradiční modely policejní činnosti, ve kterých jsme vyrostli, už vlastně z části nebo zcela nej- jsou irrelevantní, protože tato kolaborativní justice ve velké míře spoléhá na to, že něco ohlásí třetí strany, anebo že něco ohlásí samotné subjekty nebo jednotlivci. A to, co budu říkat, musíme nahlížet v tomto kontextu, protože když budete schvalovat zákony, které před, jako svůj předpoklad uh, berou tu uh, starou pravdu, že existuje nějaký zákon a ten se bude potom vymáhat nějakými ze strany vyšetřovatelů a bude se postihovat nějakými odrazujícími sankcemi, tak já se, dámy a pánové, obávám, že tento model už je zastaralý, protože státy nemají prostředky na to, aby prováděli běžné vyšetřování. Musí spoléhat na to, že jim někdo dodá informace a někdy eh, dokonce musí spoléhat na to, že celý případ za ně téměř vyřeší někdo další, ať už to je samotné vyšetřování, svědecké výpovědi, dokonce i vysledování ho majetku. To všechno často dělá občanská společnost, než se ten případ dostane před orgány činné v trestním řízení. A v celé řadě případů dnes orgány činné v trestním řízení vůbec nezasáhnou. A pokud je vůbec někdo kontaktuje, tak vůbec nemají kapacitu na to, aby se zabývali tím případem. Jak víte, tak ve Spojeném království, stejně jako v celé řadě jiných členských států EU, eh, máme k dispozici stále méně prostředků, škrtá se, protože je to třeba asi 20 prostředků zhruba třeba ve Spojeném království se škrtá v této oblasti a národní vlády, možná nerozumně, očekávají, že orgány v činné v trestním řízení eh, udělají nejenom to samé, s, menšími prostředky, ale že dokonce budou dělat víc a přitom s nižšími prostředky. A nemůžeme tady tady eh, nahradit jeden model druhým, protože pokud budete chtít nahradit model kolaborativní justice tím starým modelem, zastaralým, tak budete muset ale zároveň do toho zapojit i občanskou společnost. A abychom toto mohli provést, tak si myslím, že se budou muset zákony prosazovat tak, aby občanská společnost, na kterou budete muset v budoucnosti s čím dál více spoléhat, tak toto občanskou společnost musíme přesvědčit o tom, že ta opatření, která se zavádějí, jsou rozumná že jsou přiměřená a že jsou spravedlivá. A to nejenom v samotném svém pojetí, ale i během toho celého procesu. A tady o tom procesu bych chtěl stručně pohovořit během svého příspěvku. Moje předřežnice velice užitečně hovořila o bankách, podala nám spoustu informací. Já o bankách toho mnoho nechci říci, kromě toho, že ve Spojeném království v nedávné době došlo k několika velice známým skandálům, které se týkaly bank a nedošlo k žádnému vyšetřování, pokud jde o tyto velké banky. Protože kdyby pouze se tady ve správním řízení na ně ukázalo, ale neprobíhalo žádné trestní řízení. Ono se to ještě může stát, ale odborníci z praxe, jako jsem třeba já, předpokládají, že pravděpodobně sdíle dojde k nějakému stíhání, ale to se bude vést proti jednotlivcům a nikoli proti institucím jako takovým. A odpověď je tady poměrně snadná. Žádná rozvinutá společnost, žádná rozvinutá ekonomika nemůže zničit svůj bankovní systém. Když bance, velké bance odejmete bankovní licenci, tak to prostě není možné. To nelze. Protože jinak bychom se dostali do stejné situaci, jako se to stalo u Artura Andersna ve Spojených státech, kam, eh, kde došlo ke eh, falešnému obvinění a přesto to zničilo té firmě celou praxi. Taková je tady realita. A druhá věc, na kterou chci upozornit, je ta, že eh, maloobchodní banky se vůbec nezabývají tedy převody malých částek. Oni se tím nebudou zabývat, protože eh, to poměr mezi těmi eh, náklady co, z toho, eh, co na to budou mít těmi riziky a přínosy, které to pro ně bude mít, je příliš malý. My ve Spojeném království a v celé řadě dalších členských státech EU existuje, existují stovky tisíc imigrantů, pracovníků, kteří posílají téměř celé své výdělky zpět domů. To znamená, že je to obrovský počet malých částek, které v určitou chvíli nějakým způsobem se dostanou prostřednictvím nějakého kanálu do systému. A to jsou nějaké ty prostřednictvím nějakých malých kanceláří a tak dále. A to je stále větší problém, protože tyto malé finanční instituce jsou problémem. My je regulujeme ve Spojeném království od roku 2003. Jsou různě velké tyto instituce, ať už jsou to například obrovské společnosti jako Western Union, anebo malé organizace, kde pracuje jeden, dva zaměstnanci a které se právě eh, soustředí zvlášť na imigranty a na určité etnické skupiny. A mám, existuje vel, veliké obavy, že právě prostřednictvím těchto organizací organizovaný zločin bude prát výnosy z trestné činnosti a tyto obavy jsou asi opodstatněné, ačkoliv to ještě nevíme. A ještě bych se odkázal na něco, co řekla předřečnice a týkalo se to zpětné vazby. Všichni, kdo, kdo hovoří o e, opatření proti praní peněz, tak vždycky skončí u toho, že je třeba zpětná vazba. A je to proto, že bankovní komunita a Eh, i tyto finanční instituce a ti, kteří provádějí finanční převody, tak všichni volají po, po informacích o tom, jak by mohli zlepšit svoje procesy, ale skutečně k tomu potřebují informace a orgány činné v trestním řízení jim ty informace málo kdy poskytují. Vymlouvají se tady nebo argumentují eh, bezpečnosti těch vyšetřování, což samozřejmě chápáme, ale takto to prostě nefunguje. Já já tady musím uh, automaticky eh, chci předeslat, že moje osobní poznámky, které tady dnes přednesou, jsou moje osobní poznámky, skutečně nemají eh, nic společného s mojí firmou, s právní společností, kterou zastupuji. Jsou to skutečně moje osobní zkušenosti. Musíme zničit, zbavit se toho cynismu, který panuje v občanské společnosti, která věří, že většina právních předpisů a my myslím, ve Spojeném království máme asi tak 200 tisíc zpráv o podezřelých aktivitách jenom za tento rok. A ty se nespracují, nebo se alespoň nespracují, nespracuje ani většina z nich i kdyby byly zpracovány, tak nikdo nedostane zpětnou vazbu k tomu, aby se zjistilo, jak efektivní vůbec toto naše úsilí je. Takže občanská společnost má takový cynický pohled na věc, který spočívá v tom, že vzhledem k hospodářské krizi se celá řada informací použije, dezinformací tady, použije k tomu, aby se vybíraly daně a ne pro svůj původní účel, a sice, že větší společenská újma vzniká rozhodně z korupce, a e, terorismu a praní špinavých peněz než z daňových úniků, ačkoliv samozřejmě daňové úniky jsou také trestná činnost a závažná, to nepopírám. Ale v poslední době se právě tato, takovéto, takovéto typy vyšetřování používají především pro, pro dohnání daňových dlužníků. Samozřejmě je to zcela legitimní použití těchto informací, ale neměl by to být hlavní účel. A to jsem tady v podstatě chtěl říci. Ti z vás, kdo jste mě slyšeli už někdy dříve hovořit, tak víte, že toto je skutečně nejstručnější můj projev v životě a samozřejmě se rád zodpovím jakékoliv vaše dotazy. Děkuji. Grazie, Mr. questi sono i tempi. Děkuji mnohokrát. Rozhodně jste dodržel svou řečnickou dobu. A nyní má slovo pan Ringut, který má také 15 minut a poté bude diskuse. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dobrý den, dámy a pánové. A děkuji mnohokrát za tuto příležitost za dnes vystoupit. Kromě toho je vždy potěšením vystoupit eh, na stejném foru jako pan Rafael. Musím říct, že do značné míry souhlasím s tím, co, tím, co řekl. Eh, jak asi víte, já jsem eh, výkonný tajemník Manivalu, což je primární eh, monitorovací orgán eh, Rady Evropy pro boj proti praní špinavých peněz a boj proti financování terorismu. Eh, také mám na starost monitorovací mechanismus podle navázaný na jednu z našich umluv z roku 2005, které se ještě za chvíli také dotknu, protože si myslím, že je to poměrně důležitá věc z hlediska celé právní architektury kterou máme v Evropě dispozici. Jenom stručně ještě k Radě Evropy samotné eh, v tomto kontextu, eh, která samozřejmě také je eh, která také aktivně působí v této oblasti již více jak 30 let. Rada Evropy byla vlastně první mezinárodní organizace, která varovala před nebezpečím špinavých peněz ve finančním systému. A důvod, proč tak tehdy Rada Evropy učinila. Eh, jde o organizace, která, eh, která tedy funguje na základě právních rámců. Eh, a důvod, proč se začala věnovat tomuto tématu, byl ten, že se Rada uvědomila, že pro opravdový, efektivní boj proti praní peněz pardon, proti organizovanému zločinu je třeba efektivně potírat praní špinavých peněz. Já myslím si, že to stále platí. Organizovaný zločin je stále nesmírně eh, aktivní a ziskový v Evropě, takže ta výzva je stále relevantní. Zrovna tak platí to, co říkal pan Rafael o tom, že někdy je eh, obtížné eh, prokázat cokoliv organizovanému zločinu, ale realita je taková, že stále existují možná někdy i jednotliví zločinci, nějak neorganizovaní, Eh, kteří se celý život vyvíjí trestnou činnost a živí se pouze jí. A eh, občanská společnost také potřebuje určité eh, ujištění, určité záruky, že tito lidé budou také nalezeni a odhaleni a že ti, kdo jim umožňují ponechávat si výtěžky z trestné činnosti, což jsou ti, kdo jim ty peníze vlastně perou, budou rovněž stíháni. A že výtěžek z této činnosti že trestné tedy bude zabaven. A dnes v roce 2012 eh, bych tvrdil, že boj proti eh, ziskovému zločinu, eh, proti trestné činnosti, která produkuje výnosy, znamená z hlediska orgánů činných v trestném řízení stále do značné míry, že třeba sledovat ty peníze, sledovat ten výtěžek, ve velkých případech zejména, ale paralelně k tomu vést řádné policejní vyšetřování, eh, zjišťovat tady totožnost pachatelů, protože tato vyšetřování finanční kriminálky jsou právě to, co nakonec vyústí v identifikaci vážných případů praní špinavých peněz, které, a jak jsem říkala před chvílí, jsou to právě tyto velké případy praní špinavých peněz, které jsou vlastně jádrem celého problému a tyto výnosy eh, by mělo být možné konfiskovat. Ovšem proto potřebujete jednak eh, vnitrostátní právní rámec, který vám umožní stíhat a eh, odsoudit příslušné osoby, ale potřebujete také takový mechanismus, který vám umožní Eh, vysledovat, eh, zabavit a zmrazit výnosy z trestné činnosti a těmito výnosy myslím nenutně pouze bezprostřední výnos eh, z daného trestného činu, ale také nepřímé výnosy jachty, vily a podobně. Peníze, které byly již nějakým způsobem vyprány a investovány. Takže toto jsou některé z problémů, které před námi stojí a možná ještě ten zastřešující eh, problém či otázka, už se o tom zmiňoval i pan Rafael, abychom toto všechno eh, dokázali v roce 2012, potřebujeme také eh, silné efektivní mechanismy vzájemné právní pomoci, zejména při detekování, zabavování a zmrazení aktiv, která byla přesunuta do zahraničí. Tato témata jsou ústřední pro činnost Manivalu a také konference stran úmluvy z roku 2005. Eh, pokud je o Evropskou unii, Evropská unie eh, aktivně rozpracovává svoji vlastní eh, právní architekturu na podporu této agendy prostřednictvím rámcových rozhodnutí. Víme, že také se chystá směrnice o zabavování aktiv. To je skvělé a dobře to funguje pro země v rámci EU, ale já zde chci dnes odpoledne upozornit na to, na jednu důležitou věc z hlediska celé Evropy, že totiž trestná činnost, zejména nadnárodní organizovaný zločin, nezačíná a nekončí na hranicích Evropské unie. Evropská unie velmi intenzivně pracuje na posílení eh, vyšetřovacích pravomocí, které byly sdíleny v rámci EU, ale podobné Eh, pravomoci a kapacity je třeba rozvíjet také proto, aby se země EU mohly obrátit na země mimo EU v širším prostoru Evropy. V případě eh, zemí, které mám na starost já ve severní skupině, by to znamenalo například, že Belgie či Lotyšsko se musí mít možnost obrátit na Ukrajinu, což je jedna ze zemí, která zratifikovala naši umluvu a musí mít možnost po nich chtít to tež, co mohou chtít od členů Evropské unie. Například monitorovat účty v reálném čase. To jsou důležité problémy v boji proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. Já se k tomu ještě za chvíli stručně vrátím, ale nyní se stručně podívejme na Manivel. Manivel vznikl v roce 1997 takže si brzy připomene své 15. výročí činnosti, dokonce to bude právě příští týden. Původně byl Manuel ustaven proto, aby aby, aby byly zahrnuty ty členské státy Rady Evropy, které se neúčastnily činnosti eh, eh, finanční eh, pracovní skupiny. Takže vlastně eh, té pracovní skupiny pro finanční eh, kroky či činnost FATF. Takže byli jsme, byli jsme ustaveni zejména kvůli transformačním zemím, eh, bylo jich asi 12, z nichž některé jsou nyní v Evropské unii. Další země, která je členem Manivelu, Chorvatsko vstupuje příští rok. Nyní tedy pod nás padá 33 evropských jurisdikcí a nedávno výbor ministrů odsouhlasil eh, také eh, to, že Guernsey, Jersey a Isle of Man, eh, což jsou závislá území Spojeného království, by také pod nás měly spadat. Naše cíle a statu jsou stanoveny v našich, nebo zakotveny v našich stanovách. Vydáváme také zprávy o činnosti, dosaženém pokroku Eh, já vás možná není seznámím s našimi hlavními zjištěními ve třetím kole hodnocení. Eh, v současné době jsme jediným orgánem, eh, kde probíhá čtvrté kolo hodnocení, následně po doporučeních, která vzešla ze třetího kola. A třetí kolo přineslo některé zajímavé výsledky. V první řadě bych se konkrétně zaměřil na horizontální eh, přeskum, horizontální analýzu, kterou jsme zveřejnili v uplynulém roce. Výsledky, které zde stručně představím, se samozřejmě týkají eh, členských zemí eh, Manivalu, právě jste viděli jejich přehled, ale domnívám se, že naše zjištění mohou být zrovna tak relevantní pro další evropské jurisdikce, včetně jurisdikcí v rámci EU. Pokud je o preventivní povinnosti, povinnosti v oblasti prevence. Tady v průběhu let došlo k výraznému pokroku, jak jsme zjištěli, zjistili eh, v našem hodnocení. Eh, je to obzvlášť patrné právě v oblasti eh, prevence ve vztahu k finančním institucím, k finančním ústavům. Víme, že na tyto činnosti jdou obrovské zdroje, jak zde již zaznělo, do tedy prevence praní špinavých peněz a financování terorismu. Banky tomu věnují obrovské zdroje Eh, ta činnost je komplexní. Eh, naše země také mají zavedenou příslušnou legislativu, která eh, v průběhu let byla posilována stejně jak, s tím, jak se rozvíjely příslušné normy pro identifikaci a ověřování těch skutečných vlastníků, beneficial owners v, zem, v evropských zemích. V EU máte třetí směrnice pro tyto účely. A jsou zde také dobré výsledky u povinnosti eh, vést údaje, uchovávat údaje. Proč toto zmiňuji? Je opravdu důležité, aby finanční ústavy si vedly řádné záznamy o, eh, o své spolupráci s klienty, tak by bylo možné zpětně rekonstruovat transakce, pokud to budou potřebovat orgány činné v, trest, eh, v trestním řízení. 66 zemí plnilo nebo do značné míry plnilo tyto konkrétní povinnosti. Pokud je o e, soulad v bankovním a finančním sektoru, tak ten je mnohem lepší celkově než v nefinančních sektorech. E, Obzvlášť problematické jsou e, směnárny a oblast transferu finančních prostředků. Také dohled ve finančním sektoru celkově je silnější než v nefinančních sektorech. A řeknu to v přítomnosti pana Rafaela, Eh, vstupuje do toho nejenom tedy eh, finančníci, ale také eh, právníci, účetní a tak dále. Banky a finanční instituce nadále jsou těmi subjekty, které poskytují nejvíce hlášení a to číslo, respektive účast právníků se trošičku zlepšuje, ale celkově stále nejsou příliš ochotní hlášení podávat a pokud je ostatní profese, tak tam eh, ten počet hlášení je nízký až skutečně mizivý. V kontrastu k tomu bych rád uvedl, že eh, vzhledem k objemu zdrojů, které soukromý sektor vkládá do eh, mechanismu prevence, také může, mohou orgány činné v trestném řízení dosahovat jistých výsledků. To je velmi důležité. Celkově Eh, se nám eh, daří eh, zvyšovat počet případů stíhání a odsouzení, ale stále ta čísla jsou poměrně nízká v jednotlivých zemích. Tady máte tabulku s příslušnými údaji za období 2005 až 2009. Jsou zde uvedeny tedy země Manivalu. Tato konkrétní tabulka si zasluhuje určité slovko na vysvětlenou, určité varování, totiž Naši hodnotitelé mají velký problém s tím eh, získat smysluplné statistiky od eh, agentur orgánů, se kterými eh, jsme v kontaktu. Často ty statistiky přicházejí velmi nekonsistentní, to znamená Ministerstvo spravedlnosti, organičné v trestním řízení a další strany nám poskytují statistiky, které na zem nejsou konsistentní. Já si myslím, že to také pokazuje na to, že vůbec způsob, jakým se přistupuje k těmto případům, je eh, tak trošičku eh, napováženou, ale celkově můžeme říci, že ve většině zemí bylo dosaženo skutečně odsouzení za případy praní špinavých peněz pouze eh, v rovině jednociferných čísel nebo těsně přes něco málo přes deset. Co my z toho vyvozujeme pro efektivnost celého systému. Říkáme si, do jaké míry jsou tato eh, vyšetřování, tato stíhání skutečně seriózní. Situace není dobrá, jak vidíte na této prosvědce. Evidentně stále nemáme dostatečně eh, propojenou situaci. My si často říkáme, Eh, které eh, trestné činy, eh, u kterých trestných činů jsou největší výnosy a dostaneme seznam obchodování s lidmi, obchodování s, s omamnými látkami a tak dále. A když se podíváme, kolik úspěšných případů proběhlo v, v oblasti praní špinavých peněz, tak vidíme, že to vůbec neodpovídá tedy rozsáhlosti problému praní špinavých peněz v dané zemi. Eh, možná je realita taková, že státní zástupce, já jsem jedním také eh, kdysi býval, eh, se zaměřují na snadné případy, což je často self-laundering. Takže pokud jste státní zástupce, můžete to připojit k obžalobě, ale pravděpodobně to nějak nakonec neovlivní celkový trest. Takže Eh, toto není důvod, proč mezinárodní společenství se rozhodlo eh, zavést praní špinavých eh, peněz jako trestný čin. Takže problém je v tom, že nezaznamenáváme, že by byly nějak vážněji stíháni ti, kdo perou špinavé peníze pro třetí strany. To znamená ty jaksi autonomní samostatné případy praní špinavých peněz, které samozřejmě se hůře prokazují, ale jsou to právě ty případy, které jasně ukázaly, zejména pokud byste byli schopni odsoudit eh, právníka či účetního, to znamená ty, eh, u nich skutečně víme, že pro organizace organizované zločinu perou špinavé peníze, eh, nebo že to je ta kategorie osob, které jsem nazval celoživotními zločinci, tak u této kategorie musíme říci, že celkově snahy v oblasti stíhání nejsou odpovídající v konkrétních výsledcích eh, snahám, které do řešení problému vkládá soukromý sektor. protože už mi brzy vyprší čas, eh, snad bych jenom ještě upozornil, eh, protože lidé zmiňovali STR, že jedním ze zajímavých témat v souvislosti se zprávami o podezřelých transakcích, které STR, je to, že jsme vlastně nikdy neidentifikovali případ stíhání nebo odsouzení, eh, který by přímo spadal pod systém STR. Víme o případech, kde informace z těchto hlášení eh, napomohly stíhání, eh, napomohly vyšetřování, ale to je vše. Také jsme zjistili, že v 50% našich zemí se méně jak 10 těchto zpráv STR předává orgánům činným v trestním řízení k dalšímu šetření. Takže to E, vyvolává určitá otázka nad tím, jak se nakládá s těmito zprávami. Když si je přečtete, e, tak e, já teď mě nekritizuji to, jakým způsobem ta pracoviště pro finanční zpravodajství s tím nakládají, ale prostě je třeba, aby se aby byli v kontaktu s organičnými v trestním řízení, protože ta čísla opravdu jsou malá. Celkově, pokud o další kroky, je třeba si uvědomit, že v Evropě stále převažuje takový přístup, eh, kde se zaměřujeme především na eh, výnosy z trestné činnosti. Je třeba toto eh, posílit, tak abychom se postavili na roveň také tomu, co do toho investuje soukromý sektor a pokud jde v případě těch profesionálních pračů peněz, na to, jaké třeba se zaměřit, Varšavská umluva to, aby ratifikovali všechny eh, evropské země, to by výrazně eh, přispělo k zlepšení situace. A musím říci, že je důležité, aby především eh, ti, kdo nesou odpovědnost za případy ve Spojeném království a Irsku, kde dochází k zabalání majetku i bez odsouzení, tak toto tato omluva také ošetřuje. Musím říci, že Varšavská omluva má nejvíce eh, kogentních ustanovení, eh, kde se žádá od státních eh, účastníků spolupráce na konfiskaci. A to bylo by opravdu průlomem, kdyby se podařilo toto zakotvit také v nové směrnici Evropské unie. Omlouvám se za svých 19 minut, ale doufám, že vám můj příspěvek nějak pomůže. Děkuji. Děkuji panu Ringutovi. Nyní se dostáváme k rozpravě, ale nejdříve bych jste ráda přivítala 28 studentů gymnázia z gymnázia v Rejčo Mavílo, kteří dnes odpoledne sledují naši práci. Nyní bych udělala slovo kolegům, kteří budou mít možnost klást otázky a dále jsou tu ještě neodpovězené otázky z dopoledne, na které nebyl čas. Dnes dopoledne jsme si vyslechli něco o roli bank při praní špinavých peněz. A zdá se, že existují v celé oblasti praní špinavých peněz jakési satelitní systémy. Banky v tom sehrávají velmi zásadní roli a kdo tím trpí, přirozeně občané. Dnes dopoledne jsem uváděla příklad. Položila jsem otázku, řečníkům z dnešního dopoledne. V italských novinách jsem se totiž dočetla, že některé velké banky v podstatě v první řadě, na prvním místě, a zejména to byla banka Barclays, poskytly na úvěrech celkově 4 miliony eur eh, mladému muži, kterému bylo 20 let, který nemá žádný bajtek, nepracuje, narodil se v roce 1990. E, ty banky mu poskytly jako půjčku milion eur, aby mohl si koupit restauraci, aniž by si o tomto, mu, o tomto muži zjišťovali jakékoliv informace. Italská justice samozřejmě se tomu věnovala, šetřila to a bylo zjištěno, že úředník, který poskytoval, který schválil tento úvěr, tam, tam prostě napsal do toho odůvodnění, že ten mladý muž pocházel z dobré rodiny, což v tomto kontextu ovšem znamenalo, že to byla rodina mafiánů. A to vlastně bylo důvodem proto, že tomuto mladému muži byla poskytnuta takto vysoká půjčka. Ale před, pravděpodobně existuje ještě další řada případů, které vůbec nevyšly na světlo a to jsou prostě škody v obrovské výši. A já se ptám, jaké kontroly existují, vědí banky, co činí, chovají se jako odpovědné subjekty. A přednedávnem jsem se doslechla, že pokud se jedná o velké částky, tak je tomu často tak, že orgány činné v trestním řízení se toho trochu bojí a že raději, abych to tak nazvala, loví malé ryby než velké ryby. A to si myslím, že je strašlivá situace. Protože se zdá, že je tady pouze špička ledovce a velká část ledovce se tady nachází pod hladinou mění na dvě minuty pan Jakolíno. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Eh, je mi líto, že jsem si nemohl vyslechnout příspěvek prvního řečníka, ale vyslechl jsem si druhý a třetí příspěvek. A musím říci, že dnešní den je dnem šťastným, neboť jsme měli možnost si vyslechnout celou řadu velice zajímavých příspěvků, hovoříme o zajímavé tematice a jde tam o to, abychom nalezli nějaký společný postoj v rámci potírání praní peněz a organizovaného zločinu. Oba dva řečníci, které jsem si vyslechl eh, dnes odpoledne, o tom hovořili. Hovořili, že tam existuje jistý právní základ, jistá legislativa, v oblasti praní peněz a že se připravuje další. Evropská unie rovněž podepsala dohodu SWIFT přes nějakou dobu, ale nyní bych se rád vrátil k úloze bank. Ta je totiž velice důležitá a chci říci, že kultura spolupráce v této oblasti ještě není dostatečně silná a toto je třeba vylepšit. Evropská unie nyní připravuje novou směrnici proti praní peněz a rovněž směrnici zabavování majetku získaného trestní, trestnou činností. A tam jde přesně o ty supy peněz, sumy peněz, o kterých jste hovořil a které byly získány nelegálním způsobem. A zde potřebujeme evropskou spolupráci, spolupráci mezi jednotlivými členskými státy, abychom vytvořili společnou frontu, to jsme tady již několikrát zdůrazňovali. Jak to vidíte vy, jakým způsobem by se mohla tato společná fronta vytvořit, co může udělat Evropský parlament této, abych tak řekl, závěrečné fázi přípravy směrnice proti praní peněz, jaké dodatečné uh, jaká dodatečná opatření bychom měli zavést, abychom eh, zajistili, že spolupráce bude silnější a jak bychom mohli efektivněji naformulovat jednotlivé články připravovaného právního textu. Jaký je váš postoj, eh, jaký je váš názor na tom, jak by se měly potom eh, peníze či majetek zabavený, protože pochází z trestné činnosti, jakým způsobem by se tedy měl dále využívat. A dále otázka úvěry. Myslíte si rovněž, že důvěra je naprosto důležitá pro to, abychom mohli společně bojovat proti těm zločineckým systémům praní peněz? Předsedkyně, děkuji panu Jakojinovi na dvě minuty, paní Dan. Děkuji všem třem řečníkům. Teď nejdříve se zeptám dáme. Já jsem úplně nepochopil to, když jste říkala, že banky chtějí lepší přístup k rejstříkům akcionářů. Já se ale na ně také já se na ně můžu podívat, takže nechápu, proč by banky k něm přístup neměly, takže prosím, abyste mi to ještě vysvětlila, protože to mě trochu zmátlo. Teď pro pana Rafaela bylo to velice složité, komplexní, velice zajímavé a vy jste hovořil o tom, že bychom se měli jmenovat také jiným typům, jiným typům trestný trestné činnosti, především hospodářské, ale my eh, se tomu nevěnujeme. My se skutečně eh, tady zaměřujeme jenom na ten nadnárodní aspekt. Vy jste říkal, že musíme přesvědčit občanskou společnost. Mohl byste to trošku rozvést, co jste tím myslel, jestli, eh, jak, čí tady občanská společnost, jaká občanská společnost to má být a jaké máme přesvědčit. Vy máte tolik zkušeností, tak možná máte nějaké dobré nápady k tomuto. A další otázka. Vy jste říkal, že eh, jsou tady ty malé částky, které se převádějí prostřednictvím finančních institucí. A existují nějaké důkazy, protože tam se děje to velké prání peněz, anebo to je jenom taková mezera v pravidlech, na kterou se musíme zaměřit. A dále máte 50-leté zkušenosti. Co si myslíte, že by tedy Evropa měla dělat? Protože náš výbor musí něco doporučit. Tak co bychom my jako náš výbor měli doporučit? Eh, pro tuto oblast. A teď pro pana Ringutha, jestli ještě posledního řečníka mám také otázku. Vím, že to bylo velice eh, zajímavé, řekl jste celou řadu spoustu věcí, vím, že jste byl omezený časově, doufám, že nám dáte svoji prezentaci k dispozici později a eh, vy jste několikrát hovořil o Varšavské úmluvě. Já jsem se ve svém spolehlivém iPadu to vyhledal na Google a tam se hovoří o cestujících a o jejich právech, takže to asi není ta stejná Varšavská umlova, eh, o které jste vymluvil. Teď tedy eh, vrtíte hlavou. A já jsem tedy zjistil, že to není na Google, takže prosím, mohl byste nám k tomu poskytnout více informací? Se non c'è nessun altro intervento? Okay. Pokud někdo další se nepřeje vystoupit, tak dám slovo zpět paní Ansibero, panu Rafaelovi a panu Ringutovi. Každý máte pět minut, abyste se vyjádřili k dotazům. Děkuji mnohokrát. Já nejprve zareaguji na váš dotaz, pokud dovolíte. Myslím, že jste Eh, zmiňoval eh, konkrétní případ v jednom konkrétním členském státě, spadající pod jednou konkrétní jurisdikci, takže v tomto případě by tady takovéto případy neměly nastávat. Eh, finanční instituce mají interní kontrolní mechanismy, jak jsem vysvětlovala, jednak je to zaštítěno lidskými zdroji, jednak příslušnými technologiemi a to vše by mělo zabránit takovýmto incidentům, takovýmto nehodám opravdu. A opravdu bych si přála, aby existovala harmonizovaná evropská legislativa, která by eh, neumožnila opakování takovýchto případů. Eh, pokud je otázku pana Newtona Dana ohledně rejstříku, finanční instituce mají povinnost seznámit se eh, se strukturou klienta, ovládajících osob tedy, subjektu, Některé státy mají takovéto rejstříky, ale ne všechny členské státy to mají v rejstřících uvedeno. Není to vždy eh, povinnost, která vyplývá z obchodního zákonníku, takže někdy obvykle, eh, někdy opravdu banky tedy musí <laughs> například využívat Google a podobně, ale neexistuje žádný eh, autorizovaný veřejný rejstřík ve všech členských státech EU. Takže to je jedna z věcí, které požadujeme, abychom měli přístup k jasným, přesným, aktualizovaným informacím, které by nám umožnily eh, korektně provádět naše povinnosti. No, tak, já se budu snažit tady uh, skutečně tady vytěžit to svoje půl století zkušeností za pět minut. ta občanská společnost, o které jsem hovořil, samozřejmě musíme trošku být restriktivní, musíme to omezit na EU a možná tedy na sektor regulátorů, to znamená regulovaný tedy eh, ten sektor, který teď upravujeme těmi směrnicemi. A potom tady samozřejmě tou domácí legislativou. A to je samozřejmě obrovské množství zástupců občanské společnosti. Já si myslím, že tady eh, nejde ani tak o ty osoby, které mají nějak prokazovat informace o eh, svých účtech, ale mluvím o všech, kteří jsou nějak regulováni a kteří mají zákonnou povinnost před státem a zásadami právního státu být bdělí a kteří mají poskytovat zprávy včasné a inteligentní. A pokud jde o ty zprávy, tak nevím, jestli to bude úplně tedy převzatelné do nějaké směrnice nebo právního předpisu, ale e, existuje takový pocit, že pokud nějaká transakce je naléhavá, a často to tak bývá v tomto světě, že e, z nějakých osobních nebo obchodních důvodů chtějí někteří lidé velice e, urgentně převést peníze, tak stačí tu zprávu předat až po tom, co proběhne ta transakce, protože eh, někdy se lidé obávají, že kdyby čekali na schválení z nějakého úředního místa, tak by se ta transakce spozdila, že to potom bude trapné, ale tady můj kolega mi, na, po mé pravici mi, mě když tak opraví, ale já si myslím, že velké maloobchodní banky po celé Evropské unie velice rychle posoudí, jestli potřebují získat nějaký souhlas, než provedou transakci, anebo jestli stačí, že ji rychle ohlásí, z hlediska tedy podávání nějakých informací a provedou ji, aniž by tady získával nějaký souhlas. A tady je tady to je skutečně veliký problém. A ještě jedna další věc, kterou bych chtěl říct si. Ptáte se, co bychom mohli zlepšit. Já myslím, že tady na to nemáte příliš velký vliv. Jde totiž o to, že třeba ve Spojeném království hospodářská trestná činnost, která zahrnuje praní peněz a podobné věci, ta není prioritou na seznamu většiny policejních složek. A to je ten největší problém. Ono to je skutečně až na těch nejnižších místech těch se- seznamů priorit. A pokud eh, se to přidá vůbec na seznam nějakých uh, obvinění při soudním procesu, tak se to dělá z cynických důvodů jenom proto, aby se eh, dosáhlo větší, vyššího eh, trestu odnětí svobody, nebo aby bylo možné vydat nějaké, nějaký příkaz ke zabavení. A eh, další otázka, velice zajímavá otázka, a kdybych ji položil sám, tak bych byl obviněn se ze zaujatosti. Uh, Problém totiž je, že nemáme žádné empirické důkazy o tom, kde dochází k největším škodám. Nevíme, jestli to je spíše ve velkých bankách, nebo jestli se jedná spíše o těch malých finančních institucí, které provádějí transakce a nevíme, v jakém poměru vůbec eh, ta trestná činnost tam je. Protože orgány činné v trestním řízení se velice často bojí toho, že ty malé finanční instituce, eh, protože se tam jedná Eh, velice eh, často o malé články, mezi, eh, pardon, částky mezi 50 a 500 librami, tak my se obáváme toho, že se tam prostě rozdrobují ty velké částky, ale nemáme proto zase žádné uh, důkazy. Tyto obavy často vyjadřují soka, jiné, uh, jiné tyto vyšetřovací uh, složky, ale jak jste řekl správně, nemáme žádné, uh, žádné důkazy. Já vím, že už jsem téměř vyčerpal svých pět minut na odpovědi, ale zase bych chtěl, za sebe bych chtěl říci, že ono je to zvláštní, že to říkám praktik, jako jsem já, ale nejdůležitější je, že pokud máme tak málo trestních řízení nebo vyšetřování, musíme pamatovat na to, že ve Spojeném království jsme téměř dekriminalizovali praní špinavých peněz. Už jsme o tom hovořili i v parlamentu a celá řada velice vlivných lidí eh, prosila o to, abychom nedekriminalizovali tyto přečiny, protože by to samozřejmě bylo velikým problémem, ale je tady vždycky to napětí mezi obchodem, že chceme tedy se zachovat Spojené království jakožto finanční centrum, obchodní centrum a naopak na druhé straně tou potřebou stíhat trestnou činnost. A musíme tam najít příslušnou rovnováhu. Ano, děkuji vám za slovo. Já bych navázal rovnou na to, co vlastně říkal Monty v té poslední odpovědi, protože kriminalizace Eh, těch právních předpisů v oblasti boje proti eh, trestnímu eh, praní peněz, tak to je specifické pro Spojené království, protože celá řada států v Evropské unii nemá trestně právní sankce. Mezinárodní standardy nám umožňují buď trestně právní nebo správní sankce, pokud jde o postihování nebo nějakou prevenci praní peněz. Takže toto je tedy skutečně specificky záležitost Spojeného království. A ještě než se dostám, dostanu k té úmluvě, tak bych chtěl eh, se vyjádřit ještě ke dvěma věcem, eh, které zazněly k těm finančním eh, institucím a směnárnám. Já, jsem, já mám zkušenosti jakožto státní zástupce ve uh, Spojeném království a za poslední deset let minimálně došlo ke dvěma případům, na, kterým se, na které se vzpomínám, kdy velké směnárny v Londýně vlastně byly odhaleny jakožto pračky špinavých peněz. A došlo tam k eh, od, trestům odnětí svobody až na 14 let a poměrně velkému eh, tedy zabavování majetku ve velké hodnotě. A myslím si, že bychom jaksi neměli tady Eh, podceňovat roli směnáren. Za posledních několik let jsem hovořil s celou řadou eh, hráčů v, tom, v této oblasti, v celé řadě zemí, které, kteří provozují směnárny nebo takovéto malé finanční instituce a jejich znalosti standardů v oblasti eh, praní špinavých peněz je mnohem slabší, než bychom očekávali možná a než mají třeba zástupci bank tady v Bruselu a nebo v Londýně. Takže je zřejmé, že musíme ještě eh, skutečně zapracovat na šíření povědomí a informací eh, o pravidlech v těchto sektorech. Takže si myslím, že tady nejde jenom o to, že má obavy ta pracovní skupina eh, pro finanční akce, ale také zástupci tohoto sektoru. Já jsem tu úmluvu zkrátil a to z toho, že to je velice dlouhý název. Je to Úmluva Rady Evropy o e, praní, vyhledávání, zabavování e, výnosu stresné činnosti a financování tě, terorismu. Tak to přibližně zní tady název té Varšavské úmluvy, o které jsem hovořil. A já o ní mluvím nejenom proto, že je to umluva Rady Evropy, ale protože Eh, se vztahuje k něčemu, co jsem říkal na začátku, a sice, že trestná činnost nekončí a nezačíná na hranicích Evropské unie. A nadnárodní organizované skupiny organizovaného zločinu se přesunují, jejich centrály se eh, přesunují mimo Evropu, do Evropy a tak dále. A to, je to vlastně nejvíce mezinárodní typ trestné činnosti a proto je důležité, aby existovala dobrá vzájemná spolupráce a pomoc mezi evropskými státy, které nejsou členskými státy EU a státy členskými EU. Myslím si, že jste sami říkali, když jste se ptali, že jsou třeba nějaké mechanismy mezi členskými státy, ale upřímně řečeno, já si myslím, že právě to nepotřebujeme, nějaké takové bilaterální smlouvy, dohody mezi členskými státy. Je, jsou potřeba vícestrané, mnohostrané systémy, uh, u kterých je jasné všem, které, kteří se jich účastní, o co jde. Já jsem to vysvětlil poměrně zrychleně, za to se omlouvám, ale v rámci Evropské unii v tuto chvíli země, které implementovaly protokol úmluvy EU o vzájemné právní pomoci, tak kdyby všichni ratifikovali, tak by všichni měli být schopni poskytovat informace o tom, třeba jestli nějaká osoba má účet v bance eh, v tom slunském státě nebo historické informace eh, jinému členskému státu EU. A také by měli být schopni udělat nějaké takzvané Eh, monitorování bankovních účtů. Tady měli by mít možnost požádat banku, aby monitorovala bankovní účet určité osoby, která je třeba podezřela ze spáchání závažného trestného činu a to podle podmínek, které jsou stanoveny v těchto právních eh, nástrojích. To je skvělé v rámci EU, ale co když potřebujete informace z Ruska, z Ukrajiny? nebo z členských eh, států Manivalu, z Balkánu například, nebo z Jižní Afriky, eh, pardon, z Jižní Evropy. Například Albánie už tuto úmluvu eh, ratifikovala a celá řada jiných větších zemí také brzy budou ratifikovat tuto úmluvu. A v takovém případě jde o to, že Členské státy EU, které ratifikovaly tuto mezinárodní úmluvu, mohou požádat třeba Ukrajinu nebo Albánii, aby jim poskytla tyto informace. Protože je to mezinárodní společný evropský standard, evropská norma. A proto si myslím, že je tak důležité tyto nástroje mít. 13 států Evropské unie, když budete tedy spočítat i Chorvatsko, už ratifikovalo tuto úmluvu. Deset států EU a Evropská unie jako taková podepsala tuto úmluvu, ale ještě ji neratifikovali dosud. Na celé řadě, při celé řadě příležitostí vždycky tlačíme na své partnery z EU, aby eh, podporovali všechny členské státy EU. A vzhledem k tomu, že tady ta otázka přišla z, od zástupce Spojeného království, tak musím říct, že Spojené království zrovna nepodepsalo ani neratifikovalo tuto úmluvu. A my už jsme příslušnému výboru z sněmovny lordů také před několika lety poskytovali informace. A myslím si, že by to tedy mělo proběhnout poměrně rychle. A Spojené království dokonce předsedalo výboru, který eh, vypracovával tuto úmluvu. A myslím si, že ta umluva je tady velice důležitá a samozřejmě je dobré, že vy v rámci EU tedy stále více spolupracujete, máte tyto důležité vlastní nástroje, ale nesmíme ztratit ze zřetele, že je potřeba spolupracovat v rámci Evropy jako takové, v širším rámci. Eh, Děkuji našim hostům za jejich projevy, za jejich příspěvky, za jejich úvahy. A nyní budu postupovat tak, jak dnes dopoledne. Poprosila bych vás, abyste nám písemně poskytli vaše přednášky, abyste je nám poskytli v písemné podobě. A než přijdou mezi nás další hosté, ještě jedna informace z nové strany. Chtěla bych pozvat všechny, aby se dnes zúčastnili Promítání filmu, druhý čas. Je to zpracování řeže, krvavé krvopilití, ke kterému došlo v Itálii, bude tam pan Svoboda a další. Dostáváme se ke čtvrtému klastru kontrola finančních toků, jak budeme eh, zacházet s eh, nekooperativními regionami, regionami a kontrolování finančních toků, toků peněžník z Evropy a do Evropy. Vítám tady pana Sebastiana Fiedlera ze Svazu německých kriminalistů, který bude hovořit o vymáhání práva a praní peněz a vyšetřování, které se s tím pojí v nekooperativních regionech. Pak zde vítám pana Jeremyho Carvera ze Transparency International a pana Karlo Van Hojgelhoma z Europolu, který bude hovořit o určitém elementu, které se týká prevence praní špinavých peněz v rámci operace Athena. Nejdříve vystoupí pan Sebastian Fiedler, bude hovořit o německých zkušenostech, jak jsem již teď říkala, trestní stíhání, vyšetřování v oblasti praní peněz v územích, která nespolupracují. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání, i pro nás je velkou ctí zde mít možnost eh, představit to, jak to vidí v praxi, já hovořím za svaz německých kriminalistů, což je odborová, oborová organizace německých eh, policistů, příslušníků kriminální policie. Já se již dlouhodobu zabývám německou hospodářskou kriminalitou a zejména intenzivně otázkou praní peněz a jejího potírání a otázkami nedostatku, kterým v Německu čelíme. Eh, název mé přednášky nechává velký interpretační prostor a protože jsem se pokusil strukturovat tak, eh, abych mm, tam měl jednotlivé body. Jeden bod je tedy stínové finanční centra, nekooperativní státy a kontrola peněžních toků. A chci se věnovat tomu, do jaké míry je tato kontrola oprávněná či ne. Ale to hlavní, co chci říct, je opravdu se bude opírat o mé praktické zkušenosti přímo v terénu, v praxi. Já jsem ještě před svou přednáškou hovořil s celou řadou kolegyň a kolegů, abych vás mohl seznámit také s několika konkrétními případy. Takže v první části své přednášky budu hovořit o určitých eh, vybraných eh, stínových finančních centrech, eh, které nám připraví velké problémy v rámci vyšetřování. Potom změním perspektivu a na příkladu Německa ukážu, jak to vypadá, když se obrací jiné státy na nás v oblasti praní špinavých peněz a odpovídajících aktivit a snahy zabavit nelegální výnosy stresné činnosti. Budu tedy hovořit i ve světle současných politických diskusí, do jaké míry funguje kontrola praní špinavých peněz uvnitř států a myslím si, že to bude ten či onen styční bod s tím, co jsme si již vyslechli dnes. A v poslední části své přednášky nanesu několik konstruktivních návrhů, které se tohoto týkají. Za prvé, první část, nekooperativní území, máme to tady v názvu. Eh, lepší název by byl stínová finanční centra. Já tady opírám o eh, definici Justice Networku, protože naše zkušenosti z vyšetřování v podstatě se kryjí s touto definicí. Jeden ze států, se kterými máme co nejčastěji dočinění, se e, nenachází daleko od nás, je to Kypr. Eh, máme mnoho e, vyšetřování z minulosti, které se obrací vždy směrem na Kypr. Hmm. Souvisí to zejména s tím, že jsou tam zakládány eh, fingované firmy a tyto firmy tam potom si otevírají účty v bankách. Eh, pokud se dozvíme, že jsou tam v bankrát uložena aktiva, tak musím říct, že právní pomoc probíhá velice špatně a velice dlouho. A častokrát dochází k tomu, že chceme zabavit aktiva, či chceme vyšetřovat eh, toky financí a v takovém případě Eh, poskytnutí právní pomoci trvá tak dlouho, že je to jedna z největších překážek našeho vyšetřování. Eh, představte si, eh, že pokud máte případ, kdy prostě nutně potřebujete něco do, rychle došetřit, tak vás toto naprosto paralizuje v rámci vyšetřování. Právní pomoc je i z jiného ohledu velice obtížná, protože eh, kyperské úřady mají takové požadovky na naše policisty tak vysoké, že my nejsme z to Eh, splnit. Oni nechtějí jenom, abychom jim jmenovali konkrétní obviněné, konkrétní konta a tak dále. Oni chtějí, abychom jim přesně ukázali, jakou cestou se ty finanční toky vydaly, než tady dospěly prostředky na Kypr. Tedy oni chtějí velké množství informací, než jsou vůbec schopni nám poskytnout nějakou odpověď. Pak je tam celá eh, velice aktuálních případů, které přesně ukazují, jakým způsobem eh, to celé funguje a jak obtížná komplexní jsou vyšetřování. Jeden aktuální případ Jde tam o loď, která byla zanesena eh, v registru lodí na určitých britských ostrovech. Ta fingovaná firma, eh, která vlastní tu loď, má sídlo na Gibraltaru a teď si dovedete představit tu komplikovanou situaci s právní pomocí a jak dlouho to asi trvá. To nepřispívá k tomu, eh, jak si odhalit veškeré tyto případy a chci říci, že poznatky, eh, které se takto získají, samozřejmě by měly plynout do konkrétních řízení, ale je to celé velice obtížné. Dále momentálně se rýsuje, že Singapur a Hongkong jsou velice zajímavými destinacemi pro pachatele. A pravděpodobně je to tím, že Německo Eh, je velice blízké, nebo leží blízko Švýcarska, ale když se podíváme na šetření sítě pro daňovou spravedlnost, které, která říká, že Švýcarsko je stínový finanční centrem číslo jedna, a to celosvětové. Dělá se tam celosvětově největší obchod, stíne, objem stínových obchodů. Dále, konkrétní spolupráce se švýcarském s kolegy z policie švýcarské a se státními zastupitelstvími je výborná, ale trvá velice dlouho. Tedy trvá to příliš dlouho, než jsme schopni výsledky spolupráce zapojit do našeho řízení. Švýcarská strana má také velice velké na roky, takže tam jsou překážky, které prodlužují veškeré řízení. Například nemáme možnosti se dostat eh, k skrytým informacím o tajných kont- účtech, protože tam musíme vždy informovat odpovídající eh, kompetentní pracovníky. Dále eh, konstrukce takovýchto fingovaných společností v mnoha případech sledujeme, že svěřenské fondy jsou zároveň eh, fingovanou firmou a oni eh, mají funkci zároveň dozorčí rady, správní rady, auditorské společnosti a toto vše je mezi, eh, jaksi zpředeno, propředeno a jsou to stále ty tež osoby, což nám také dělá velké potíže. Co se týče bank, právě se o nich hovořilo. Tady máme e, zkušenosti dvojího druhu. Na jedné straně je správné, že i v Německu veškeré eh, hlášení podezřelých případů pochází z finančního sektoru, to ano, ale pak máme celou řadu velkých případů a zejména se jednalo o švýcarské instituty. Bohužel tady máme aktuální případ UBS, eh, to se objevuje v tisku již po dlouhou dobu a pak máme ještě další případ dalšího velkého švýcarského institutu, který e, um, dokázal převést peníze svých klientů ve výši 1 miliarda eur na Bermudy a dostal potom pokutu ve výši 300 milionů eur. Eh, takže Mm, tedy z pohledu vyšetřujících orgánů eh, prostě my máme jinou perspektivu a přáli bychom si vyšší sankce. Eh, mnoho policistů vůbec nechápe, jak je, je možný, že takováto instituce může být i nadále aktivní na německém trhu a z tohoto pohledu nezdílím zcela názory mého předřečníka. Není změna perspektivy. Chtěl bych ukázat, že i u nás není vždy jednoduché Eh, poskytovat právní pomoc a to také ukáže, jak to vypadá v jiných členských státech. A já si myslím, že právní pomoc pro úspěch je tady klíčovým prvkem. Musíme dospět k nějakému zjednodušení, ať je, když eh, zvojíme jakoukoliv cestu. Aktuální případ holandského obchodníka eh, s drogami, který získal více než 20 milionů eur z obchodu s obamnými látkami. Holandské orgány zjistily, zjistili, že tento člověk eh, má majetek na bankovních účtech a nemovitosti v Německu Ovšem eh, jejich požadavek o právní pomoc se musel obracet na jednotlivá státní zastupitelství jednotlivých spolkových zemí, takže se to celé roztříštilo a nakonec došlo k tomu, že se honské straně nepodařilo zajistit ani jeden jediný cen majetku tohoto pachatele, takže to samozřejmě ukazuje, že je zde velká frustrace ohledně účinnosti nástrojů, které existují. Samozřejmě směrnice to je správný směr, a tady se hovořilo o účinnosti manivolu a e, my opravdu, pro nás je to problém, se kterým se setkáváme neustále. Co se týká rámcového rozhodnutí který, e, o zajišťování a zabavování majetku, to již existuje, ale zjistujeme že v jednotlivých členských státech se uplatňuje různým způsobem, že se to chápe jinak prostě v každém členském státě. Samozřejmě nad tím stojí vzájemné uznávání, takže ono se to uplatňuje, ale jednotlivé země eh, často požadují, aby místní orgány ještě vydali národní rozhodnutí. Tady by bylo smysluplné, kdyby ty rozhodnutí národní prvního členského státu bylo přímo uplatněno, vykonáno i v dalším členském státě. Podobně, jak to máme u evropského zatykače. A další věc, opět z perspektivy Německa, z vlastní perspektivy, i zde styčné body k předešlým přednáškám a k otázce, která byla nadnesena co se týče, co znamená senzibilizace a kdo je v podstatě ten, koho se to týká. Já řekla jsem, že více než 90% hlášených podezřelých případů pochází z finančního sektoru eh, po celé Evropě to bylo asi 80%, jinými slovy řečeno pouze 20% pochází z dal jiných sektorů hospodářského života než finančního. A tady první krok by měl spočívat v tom, že bychom senzibilizovali odpovědějící podniky. Eh, já si nemyslím, že všichni, kteří se týká právních peněz a kteří jsou jistě řádními občany, že mají to povědomí o tom, jak důležité je něco takového hlásit. Takže z první, eh, já bych řekl, že v první řadě je to politická úloha a ukazuje to, jak eh, toto je celé obtížné, protože v národních eh, vnitropolitických diskuzích se vždy hovoří o pocitu bezpečí. Jo. S tím politikové rádi operují. Ale tam je velký rozpor, protože když tady slyšíme o jakých případech jsme se tady bavili a o jakém obsahu, tak není správné, abychom to nějakým způsobem zlehčovali tyto přívědy. Musíme ukázat, proč si myslíme, že je důležité, že prostě my se nutně musíme opírat o podporu jednotlivých aktérů hospodářského života, že jsme na ně odkázáni, protože to je jediný způsob, jak to, co chceme učinit, může být trvale udržitelné a dlouhodobě působit. Příklad, obchodník s automobily, ten musí vědět, proč je důležité a poby, pokud má nějaké pochyby, tak eh, prostě nahlásil transakci 70 tisíc eh, eur, které dostane hotově za nějaké auto, pokud je mu to podezřelé a tak tomu prostě není, oni to nehlásí. Náš eh, spolkový kriminální eh, úřad eh, k tomuto před já jistou dobou zveřejnil studii a ta přesně dokazuje, že v této oblasti prostě neexistuje povědomí u občanů. Dále, nucené dražby nemovitostí v Německu. Zde v podstatě ani nikdo nezjišťuje, z jakého odkud pochází ty peníze, které jsou zaplaceny za nemovitost, která se prodá v nucené dražbě. Eh, zde by bylo důležité, aby ten, kdo si kupuje takovouto nemovitost, musel dokázat, eh, z jakých peněz to vlastně financuje. Eh, tato studie říká, a je to také naše zkušenost, že v celé oblasti obchodu s nemovitostmi vůbec neexistuje senzibilita vůči této problematice. Tedy senzibilita povědomí. Nestačí ovšem toto samo o sobě. Potřebná je i kontrola a to se potřebovat nejenom u bank, ale všude v celé ekonomice. Téma compliance se vždy e, zmiňuje, když se něco špatného stane, nebo když se vyvíjí nátlak zněžka, tak pak se objeví hlasy, které říkají ano, zavedeme seberegulaci. To se také neustále opakuje. My máme dohledové orgány a to potom, e, poté co došlo k, ně, k několika e, Ehm, řízení o nesplní povinnosti, takže máme tedy v Německu, založili jsme eh, dohledové orgány, ale nemůžeme říci, že by to byl nějaký systém, který by účinně fungoval, protože my máme více než 200 dohodových orgánů na komunální, regionální, vládní úrovni, jsou to prostě různé úřady. A pokud eh, tyto úřady nemají odborný personál v dostatečné míře, tak to bude i nadále problém. A tím se dostávám k poslední části a k návrhům, které jsou důležité. Podle mého názoru nejdůležitější poselství, které musíme zavést do politického diskursu, je toto poselství. Kriminalita v těchto sektorech nás stojí mnohem více než potírání kriminality. Když říkáme, že prostředky na prevenci kriminality se seškrtávají, to je pravda, je to strašná situace v mnoha oblastech, eh, vede to opravdu katastrofální a vede to k tomu, že mnozí politici prostě musí si vybírat priority. K tomu se dodávají další fenomény u nás eh, v Německu, například salafisté, kteří nám dělají velké problémy. Takže je tady potřeba věnovat se celé řadě různých témat a vede to opravdu k tomu, že ne se nedá k dispozici dostatek finančních prostředků, ale to, že se ty prostředky nedají k investici k dispozici, v podstatě v konečném důsledku společnost stojí mnohem více peněz, než by se k dispozici dali. Zní to poněkud plakativně, ale to pak dovysvětlím. A ještě chci říct, že nejde pouze o kvantitu, ale také o kvalitu. Podle našeho názoru by bylo důležité vést diskuzi o minimálních standardech v oblasti kvalifikace odpovídajících <laughs> vyšetřovacích orgánů. Jinak se to týká kriminální policie, ale také stát státních zastupitelství, které jsou za toto odpovědná. I zde bychom mohli dosáhnout lepší efektivity. Eh, na závěr bych, a tím bych tady uzavřela svůj příspěvek, Chtěl bych říci, že v mnoha oblastech eh, nemáme dostatečné znalosti. Víme příliš málo, máme určité domněnky, eh, máme tam jisté studie, ale chybí nám tam nějaký obšírný přístup, komplexní přístup. Je opravdu třeba došetřit i ta temná místa, o kterých ještě nevíme vše a nemáme jistotu. Děkuji. Nyní pan Jeremy Carver. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, a děkuji mnohokrát vašemu výboru za to, že mě pozval jakožto zástupce eh, Transparency International. Předpokládám, že bych se měl eh, identifikovat, eh, pokud je dotaz pana Newtonrana na pana Monteo Rafaela. Ano, já jsem zástupcem občanské společnosti Transparency International, myslím, je již dostatečně známou organizací, abych nemusel vysvětlovat její činnost, cíle činnosti. Nejsem tu dnes odpoledne od toho, abych hovořil buď hlavně nebo výlučně o korupci, jakožto předmětu diskuse. Myslím, že nemá smysl hovořit o korupci jakožto o aspektu praní špinavých peněz podobně jako o financování terorismu, jako o aspektu praní špinavých peněz. Praní špinavých peněz totiž je věc, kde jde o identifikaci, zastavení, vyfiltrování toku eh, nezákonných finančních prostředků. To je mnohem důležitější než pouze eh, výnosy vytěžek eh, z korupce nebo financování terorismu a podobně. Podíváme se na čísla byly pravda některé statistiky, které svědčí o tom, že eh, vytěžek z korupce celosvětově se pohybuje mezi 20 a 30 miliardami eur ročně. Je to opravdu hodně peněz, ale objem eh, to nezákonných finančních toků ve finančním systému eh, je pravděpodobně 1,5 až 1,8 bilionů eur, což je mnohem, mnohem více. Pokud byste chtěli nebo dokázali toto omezit třeba o nějakých 10 pak byste dokázali skutečně změnit situaci a přinést reálný e, přínos pro společnost a pro zmenšení toho problému. A toto zoufale potřebujeme, protože veškeré statistiky svědčí o tom, že tyto finanční toky se neustále a to exponenciál, exponenciálně E, zvyšují, nikoli zmenšují. Musíme se tedy zabývat příčinami tohoto stavu, tohoto vývoje. A i když nemáte na programu jakožto někoho, kdo bude hovořit o roli nespolupracujících území e, v rámci e, prání špinavých peněz, já mám poměrně liberální pohled na to, co jsou nespolupracující území. FATF vede seznam těchto nespolupracujících zemí, eh, který začíná Iránem a Severní eh, Koreou, je tam Bolivie, Kuba, Ekvádor. Já nechci nějak eh, zmenšovat význam toho, aby tyto země, kam masově uniká kapitál, a víme, že tyto země i nadále jsou dysfunkční, protože dost dobře není možné budovat funkční živou eh, společnost v těchto zemích. Eh, a mimo jiné je to dáno i tím, že peníze se nekontrolovaně a nezákonně z těchto zemí unikají. To je důležité pro tyto země, ale myslím si, že eh, toto není problém, který chce řešit Evropský parlament na tomto zasedání. Mohli bychom se zaměřit na daňové ráje, tradiční zdroje praní špinavých peněz. Mohli bychom ukázat prstem na celou řadu míst, mohli bychom eh, například pozornit na eh, Vanuatu, mohli bychom pozornit na eh, podivné jurisdikce v Pacifiku či Karibském, Karibské oblasti, které prosperují z toho, že funguje koraňové ráje. Některé jsou úzce navázány na členské státy EU. Vezměme třeba britská území, závislá, jejich 14, a závislá u zemí eh, britské koruny, ta také byla eh, zmiňována, nebo si vezmeme Nizozemsko, nebo francouzská zámořská území. Eh, ta všechna území, že to judikatury zahrávají svoji roli, roli, ale myslím, že bychom se měli zaměřit na velké hráče. Již to zaznělo, že Švýcarsko je patrně tím největším pro Německo například. A musím říct, že v rámci EU je zdaleka tím největším hráčem e, Velká Británie, Spojené království. Nebudu okovat to, co jste mnohokrát zaznělo, například ze strany Evy e, francouzské soudkyně norského původu, která e, o tom často hovoří, nebo e, e, John Moskovi, bývalý e, vrchní státní zástupce New Yorku, často poukazoval na Londýn. Ale ono je v tom velký kus pravdy. Je to proto, že jde o největší finanční centrum světa. Takže eh, nezlobte se, eh, předsedkyně říká, eh, pokud by to bylo možné, mohl byste se zaměřit možná na tento konkrétní aspekt, to by nás zajímalo. Neberte to, jako samozřejmě, že všichni o tom ví. Ano, jistě, paní předsedkyně. Londýnské eh, City představuje největší centrum pro praní špinavých peněz světa. Musí eh, to tak být, protože největší toky finanční eh, prochází právě Londýnskou City. A myslím si, že nemá smysl, aby jednotlivé tedy komponenty, složky Londýnské City tvrdili, moje chyba to není. Systém prostě je systém jako celek. A já, když v rámci Transparency International diskutuji o tom, na co bychom se měli zaměřit, tak je mi naprosto jasné, že ano, správně jsme říkali, že na jedné straně každé skonupované transakce eh, stojí někdo, kdo dává uplatek a na druhé straně je přijímající strana. Je to bipolární transakce, ale u korupce a prakticky všeho dalšího, o čem jednáme zde v tomto výboru, eh, vstupují do hry tři strany. Uprostřed stojí zprostředkovatel a zprostředkovatel, finanční zprostředkovatel, není uh, nutně zlý, je prostě tak dobrý, jak se snaží být, může uh, ten systém uh, provozovat daný uh, zprostředkovatel uh, dobře, anebo ne. Ale pravda je, že celý systém dobře nefunguje a my musíme zásadním způsobem změnit situaci. Musíme změnit fungování celého systému a zvrátit ten vývoj aktuální. Pokud se vrátíme o generaci eh, dříve, pan eh, Rafael o tom hovořil, o počátcích diskuse vůbec eh, o tom, jak zregulovat praní špinavých peněz. Tehdy retailové malobchodní banky nemusely, ale zcela samozřejmě věděli, kdo jsou jejich zákazníci, kladli přiměřené rozumné dotazy, protože dávalo smysl vědět, Eh, chtít vědět, kdo jsou jejich zákaznice, co to je za transakce, odkud berou peníze, proč eh, s nimi chtějí takto nakládat. A eh, k čemu dochází u regulace, je, že vlastně z celého toho procesu nejenom vymizel celý ten smysl, celá ta hodnota, začal to být rutinní forma vyplňování formulářů. Což samo o sobě není špatné, ale tím se nedobíráme pochopení vývoje. Takže nakonec vlastně eh, celý smysl věce se z toho vytratí. Já nějak nepodceňuji objem zdrojů, které do toho vkládají banky a další eh, do tedy procesů zaměřených proti praní špinavých peněz. A kdyby pouze zlomek těchto zdrojů, které jsou nyní pravidelně vynakládány bankami eh, každoročně, kdyby tyto prostředky byly vydány například na stíhání Eh, zločinců, tak bychom měli k dispozici daleko, eh, daleko efektivnější trestné postihy. Eh, mně nejde o novou legislativu, ani o novou regulaci, ale chci, abychom daleko lépe pochopili, jak celá věc funguje a jakou konkrétní odpovědnost nese každý z nás při usnadňování celé věci a neopak bránění této věci. Podle mého je naprosto zásadní a chci říci, že moje předřednice z Evropské bankovní federace hovořila o tom, já už jsem to slyšel v minulosti, že banky se chovají, eh, eh, že banky zodpovídají za, eh, nebo podávají 80% všech hlášení o podezřelých transakcí, ale bohužel nikdo s těmito hlášeními nic dalšího nečiní. To je opravdu frustrující, ale zároveň se to číslo také interpretuje tak, že banky jsou zodpovědné, eh, nebo na ně připadá 80% celého problému. A ta, tuto odpovědnost musíme účinněji převést do zlepšení fungování celého systému. Pokud banky, já nyní vezmu stručný, jednoduchý příklad pro ilustraci. Eh, tím se eh, vrátíme k něčemu, co jste řekla vy, paní předsedkyně. Minulý týden v Londýně proběhlo soudní řízení s mladým v Nigerii narozeným britským obchodníkem v UBS, Eh, který byl zodpovědný za ztrátu pro UBS eh, kvůli obchodování z eh, deriváty, pardon, šlo o ztrátu 1,5 miliardy liber. Kdyby to celé proběhlo trošku jinak, mohlo to banku stát dokonce i 7,5 miliardy liber. To jsou obrovské částky. Pokud je tak jednoduché vyprat takovýto objem přes E, přes ten legální systém, tak znamená, že ten systém je zoufale slabý. A kdo dokáže nejlépe pochopit, jak systém funguje a změnit je k lepšímu? Všichni se ceníme Evropského parlamentu a já e, si ale nemyslím, že mezi vašimi členy jsou lidé, kteří jsou e, vysokými odborníky na matematiku a na obchodování s deriváty, kteří chápou přesně, jak funguje peněžní trh. Žádný národní politik, se kterým jsem kdy jednal, eh, má toto porozumění, disponuje tímto pochopením věci. Takže předpokládat, že vy dokážete nalézt řešení, eh, upřímně řečeno, tak to je trošičku obelhávání sebe sama při vší úctě. Ale myslím si, že eh, můžeme očekávat, že sektor, ve kterém takoví lidé k dispozici, takoví odborníci jsou a tyto informace nám mohou dát. Vy jste zmiňovala, paní předsedkyně, případ Barclays, 20-letého eh, člověka, který eh, který, tam šlo ten o miliardu liber, která prakticky byla odepsána. Byl to v podstatě podvod. A takovéto věci se dějí každý den. Kdo nese tu ztrátu? Je to Barclays. Barclays a její akcionáři. Ale pravděpodobně eh, je to nějak pojištěno, zajištěno proto tak, o tom také byly všechny deriváty a obchodování s CDS. Šlo o to vytvářet stále riskantnější a riskantnější dluh, se kterým je možné provádět transakce a vydělat na tom. A čím riskantnější ten dluh, tím více jste na to mohli vydělat. Pokud toto, pokud se v tom dostatečně orientuje, tak eh, doporučuji knihu Fool's Gold, eh, vznikla před třemi, čtyřmi roky, která krásně ukazuje, jak celá situace vznikla ale pokud je e, takováto míra rizika, kterou jsou banky připraveny na sebe vzít, pokud je takováto míra rizika, kterou e, státy a daňoví poplatníci musí nést, aby tyto banky zachraňovaly, když se něco pokazí, pak je velmi obtížné e, uvažovat o tom, jak celý tento proces zvrátit. Já si myslím, že odpovědnost musí začínat u finančních zprostředkovatelů. To nejsou pouze banky, jsou to především banky, protože přes banky probíhají eh, peníze, ale já chci jednoznačně ukázat prstem i na právníky, to už zde zaznělo, eh, právníci, kteří velmi podezřele chybí eh, mezi subjekty, které, které, podávají hlášení o podezřelých transakcích, to může být dost dobře pravda. Já vím, že Evropská asociace advokátů eh, se velmi neochotně zapoje do celého tohoto procesu a já jsem toho názoru, že eh, jakožto právník, já jsem stále eh, aktivním právníkem, já nes, musím nést odpovědnost za činnost svého klienta. Pokud můj klient se zapojí do trestné činnosti nebo nějak pochybné činnosti, pak já nesu odpovědnost. A nechápu, myslím si, že toto by mělo být řečeno zcela jasně advokátním združením, že musí, advokátním komorám, že musí svým členům jasně vysvětlit, že tuto odpovědnost nesou. Toto platí pro všechny další profese, pro uh, pojišťovny a tak dále. Pro všechny v tomto úžasném, obrovském, úspěšném světě finančních zprostředkovatelů. Všichni neseme eh, svůj díl odpovědnosti a každý jednotlivý účastník tohoto světa musí být přesvědčen o tom, že by se měl snažit riziko eliminovat, eh, přispět k tomu. A nyní, jaké, poslední otázka, jaké je riziko pro banku, která eh, neprošetří dostatečně transakci, eh, která zahrnovala nezákonné prostředky. No, velké riziko to není. V jedné zemi to riziko je, je to v USA. USA má soubor zákonů a ale Eh, musím říct, že u soudu je velice eh, obtížné a u soudu je také velmi obtížné eh, napadat působení orgánů činných uh, v trestním řízení. To je velmi těžké pochybňovat. A tyto orgány uvalují obrovské sankce na banky v Evropě i jinde za uh, Eh, chybné kroky. Někdy jde o skutečně trestnou činnost, někdy jde to pouze o vnímanou trestnou činnost, eh, která tak může být vnímána v té zvláštní situaci eh, USA. A jakožto Evropan jsem velmi uražen tím, že vidím svět, ve kterém pouze USA vytvářejí reálné riziko pro banky v případech, kdy banky neplní své povinnosti. Je velmi důležité, aby i Evropané, kteří sehrávají důležitou roli ve světě finančních eh, zprostředkovatelů, eh, si uvědomili toto riziko a eh, opět, abych to ilustroval na příkladě UBS, kterou jsem zmiňoval, měla případ tedy obchodníka, který který eh, vyvolal ztrátu 1,5 miliardy, ale dostal pokutu naprosto směšnou. Takže představuje takovýto systém potom dostatečné riziko, které banku odradí? Děkuji. Mm, no, děkuji panu Carverovi. Nesměli bychom zamí, zapomínat také na notáře. Ano, advokáti, ano, ale také notáři. Ti patří také do celkového obrazu, jinak bychom tady nepodali plný obrázek té šedé zóny protože i tam se perou peníze. Nyní bych eh, udělila slovo panu Karlu Van Hojkelomony z Europolu. Ten bude hovořit o opatření, jak se vyšetřují fyzické finanční toky a pohyby hotovostních peněz v oblasti praní peněz, takže pane Hojkelome, eh, vysvětlete nám nejdříve, co je Europol, co dělá Europol. Bude to jistě velmi zajímavé i pro studenty, které dnes mezi sebou máme. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrá odpoledne, dámy a pánové. Nejdříve ze všeho bych chtěl sebe řádně představit. Jmenuji se Karlo van Hokelom a jsem vedoucím eh, oddělení pro hospodářskou eh, a organizovanou trestnou činnost Europolu. Europol je eh, orgán činný v trestním řízení v rámci EU a v podstatě tedy podporuje orgány činné v trestním řízení v členských státech v boji proti závažné trestné činnosti ve všech jejich formách. Já bych využil tuto příležitost k tomu, abych pohovořil o v podstatě dvou tématech. Za prvé, to bude fenomén Eh, hromadného eh, pašování hotovosti. Toto stále je vzrůstající tendence. A za druhé bych se chtěl zabývat otázkou eh, evropských bankovech, tedy eurobankovech ve vysokých hodnotách, třeba 500 euro a jakou roli v tomto hrají. Jak už jsem říkal, orgány činné v trestním řízení za posledních deset let zaznamenaly obrovský nárůst, specificky tedy v Evropské unii, eh, tedy eh, v případů pašování velkého množství hotovosti, která je fyzicky převážena všemi typy dopravy, to znamená leteckou, pozemní, železniční, silniční. Eh, existuje celá řada eh, externích faktorů, které vedly k tomuto zvýšení četnosti případů eh, tohoto typu trestné činnosti. V roce 2003 došlo k eh, zavedení eura jakožto společné měny a především bankovky o velké hodnotě třeba 500 eur právě usnadnily fyzický transport a výměnu nelegálních peněz, tedy eh, hotovosti. Eh, abych, řekl, abych to srovnal, tak pokud chcete převést nějakou částku v eurech, převést fyzicky, přepravit, tak potřebujete jenom osminu bankovek, které byste potřebovali, kdybyste to samé chtěli udělat v dolarech. Navíc euro je stabilní měna a obecně přijímaná v celém eh, světě a má poměrně, eh, je poměrně málo zasažena inflací. A další důležitý důvod je ten, že globální opatření proti praní peněz a zneužívání finančního sektoru pro praní peněz se do jisté míry staly obětí svého vlastního úspěchu, protože eh, pachatelé trestné činnosti obvykle nejsou hloupí a uvědomili si, že abychom je neodhalili, tak budou muset se vyhnout využívání finančního systému, kdykoliv to bude možné, protože existuje eh, existují právě zprávy o podezřelých transakcích, které mohou orgánům v trest, činem v trestním řízení, eh, které mohou upozornit na to, že se děje něco podezřelého prostřednictvím finančního systému. A poslední, ale také velice důležitá hnací síla zvenčí. A to vlastně eh, je taková anomálie. Eh, spočívá v tom, že do dneška vlastně nemáme regulaci na úrovni EU, která by předpokládala povinnost poskytovat informace o pohybech eh, hotovosti v rámci společenství v hodnotě nad 10 000 euro. To znamená, že pokud vy se pohybujete po EU, pokud vyjedete z Evropské unie a budete u sebe mít v hotovosti částku nad 10 000 euro, tak musíte eh, toto eh, nahlásit podle nařízení 1889. Ale pokud se budete pohybovat v rámci Evropské unie, tak ve většině členských států tuto povinnost nemáte, ne ve všech, ale ve většině. Eh, jenom abych vám připomněl, tak třetí eh, směrnice proti praní peněz uložila členským státům povinnost přijmout příslušná legislativní opatření, aby zabránili eh, získávání komodit tímto způsobem, ale a my si později ukážeme, že 83 tisíc eur se, to je taková ta průměrná deklarovaná výše, ale pokud tady se jedná o hotovost, tak takováto povinnost nebo takovéto zákazy prostě neexistují, pokud jde o převážení těchto, eh, této hotovosti. Jde o fenomén, který, eh, kterého jsme si všimli za posledních deset let. Eh, v rámci orgánů činných v trestném, v trestním řízení a jejich pracovních skupin pro EU eh, se poslední dobou tedy snažíme nějakým způsobem se vyrovnat eh, s tímto novým fenoménem. Tři po sobě jdoucí předsednictví Rady EU zorganizovali operaci, která eh, se nazývala Aténa, což byla společná operace celních orgánů a policejních orgánů, která měla za úkol právě odhalovat pohyby eh, takové hotovosti a pokud možno ji zabavit. Dánské předsednictví na začátku roku 2012 se zhostilo iniciativy a zorganizovalo třetí operaci tohoto typu, ale Europol tehdy navrhoval, o něco jiný přístup. My jsme navrhovali takovou předoperační fázi, která by se skládala z analýzy založené na rizicích a která by přinesla dvě hlavní výhody. Za prvé, eh, tato analýza nám umožnila lépe zacílit naše prostředky a snažení orgánů činných v trestním řízení z jednotlivých členských států během samotné operace. A je zcela jasné, že jsme byli poměrně úspěšní v tomto směru, protože během té operace se objem eh, zabavených, zabavené hotovosti zvýšil o 600 A druhá výhoda, která vyvstala z této předoperační fáze, byla, ta, že poprvé jsme získali informace, strategické informace, které nám umožnily lépe porozumět vůbec rozsahu tohoto problému a pomohly nám lépe pochopit, jaké jsou vlastně ty hnací síly eh, tohoto typu trestné činnosti. Klíčová zjištění z té předoperační fráze nebudu tady podrobně rozebírat, protože pokud vás to zajímá, tak si samozřejmě vždycky můžete přečíst podrobnosti eh, v té mojí prezentaci, kterou vám dám k dispozici. Ale zjistili jsme, že existují, existuje několik hlavních oblastí a my jsme se tady právě zaměřili na tyto oblasti na tyto trasy. Dominovali příslušníci Ruské federace, kteří se e, zabývali pašováním velkých velkého objemu hotovosti. A také jsme si všimli některých pozoruhodných e, aspektů, například toho, že dokonce i německé marky, které už jsou zastaralou záležitostí, zastaralou měnou, se stále pašují. pokud jde o metody, jak ukrýt tuto eh, hotovost, tak ty se podobají velice tomu, čeho jsme si již všimli u pašeráků drog, nebo třeba konkrétně kokainu. To znamená, že eh, jsme viděli celou řadu příkladů metod pro skrývání eh, této hotovosti, které zacházejí velice daleko. Například osoby dokonce polikají až 35 kondomů naplněných hotovostí. A tady se ukazuje, jak jsou vlastně vůbec eh, nastaveni myšlenkově. Tyto pašeráci zcela jasně jsou si tedy vědomi toho, že to je nelegální čin, kterého se dopouštějí. Jedna osoba byla dokonce zadržená, která v žaludku měla 14 zlatých cihel o 100 gramech. Jenom si představte, jak je vůbec obtížné něco takového do těla dostat. A to se nám stalo více než jednou. 26 zemí nám poskytlo údaje, na základě kterých jsme prováděli tuto analýzu a během samotné operační provozní fáze, která trvala týden, 38 se účastnilo 38 zemí. Znovu říkám, nebudu tady zacházet do konkrétních detailů ohledně eh, výstupů a konkrétních čísel, protože pokud vás to zajímá, tak samozřejmě zajistím, aby se vám dostala moje prezentace. Nicméně, co je důležité, je podívat se na celkový výsledek, pokud jde o částky, které vstupují do EU a vystupují z ní, částky v hotovosti tedy. Nás úplně ohromilo, že jde o, každoročně tedy o částku celkovou v hodnotě minimálně 6 miliard eur. částky, které eh, jsou potom zabavovány, jsou v hodnotě asi 155 milionů eur. A když hovořím o zabavených penězích, eh, tak tam mám na mysli to, že osoba, která je přepravovala, nebyla schopna je řádně zdůvodnit podle podmínek nařízení 1889 z roku 2005. Takže vidíte, že jde o poměrně eh, velké částky. A mohu vám také říci, že eh, po provedení analýzy jsme zjistili, že až třikrát více hotovosti opouští území Evropské unie, než do ní vstupuje. Následující operace nám umožnily odhalit určité specifické vzorce. Jenom abych vám uvedl jeden příklad. Během operace jsme si povšimli, že částka 430 milionů euro, e, dolarů a 10 milionů eur byla v tranzitu z Ukrajiny přes území Evropské unie a mířila do Turecka. To je obrovská částka peněz. Obrovský objem a využívá se proto to takzvané kolektivní deklarování. To znamená, že přijede autobus, ten překročí hranici a řidič vyplní kolektivní celní prohlášení pro hotovost, kterou mají u sebe pasažéři toho autobusu. Nevím, jestli to je efektivní, způsob využívání této povinnosti, kterou jsme zakotvili v nařízení 1889 roku 2005. Opatření, která jsme přijali, tak abychom využili tyto informace, které jsme získali, eh, byla bohužel bez nějakého závěru, protože externí partneři bohužel si nepřáli uh, tyto informace nějak využívat, protože uvedli, že tyto toky peněz byly velice úzce spojené eh, s těmi takzvanými autobusovými obchodníky, kteří podle nich nejsou eh, pachateli závažné trestné činnosti. Součástí našich závěrů eh, byly také poznatky o účinnosti nařízení, které v tuto chvíli platí a které má za úkol kontrolovat pohyby hotovosti a vůbec peněz přes hranice. Já jsem tady použil ty červené vlaječky, které označují kurýry, tedy pašeráky hotovosti. A my jsme zjistili, že současné povinnosti se v praxi někdy těžko vymáhají. Vzhledem tomu, že pašeráci hotovosti někdy Eh, uvádějí tuto hotovost v celních prohlášeních a my nemáme eh, téměř žádné pravomoci pro zadržování, tedy odhalování a zadržování hotovosti. Když vám někdo na letišti deklaruje velkou částku eh, a už mu téměř letí jeho mezinárodní letadlo, tedy letadlo za hranice, tak jak můžete proskoumat podrobně vůbec povahu té transakce, ke které vlastně dochází. Velice často se to těžko eh, dokazuje a dokonce i ověřuje, protože někdy eh, jsou deklarovány neúplné informace a je nesmírně obtížné zjistit, v jakých případech vlastně se jedná o eh, hotovost, která je nějakým způsobem spojená s trestnou činností. Pokud jde o ty 500 eurové bankovky, pak, a někteří z vás možná vědí, protože to bylo, eh, tato informace byla veřejně dostupná, že eh, SOKA ze Spojeného království, to znamená Agentura pro odhalování eh, závažné trestné činnosti, na základě toho, že měli skutečně jasné informace o tom, že 500-eurové bankovky se používají v 95% jenom organizovaným zločinem tak tato organizace, tato agentura ze Spojeného království přijala opatření na to, aby v podstatě zakázala 50 eh, eurové bankovky na svém území. Já bych nechtěl zacházet až tak daleko, že bych tady řekl, že eh, bankovky o vysoké eh, nominální hodnotě existují pouze proto, aby tady napomáhaly organizované trestné činnosti, ale možná by bylo užitečné se podívat na to, jestli existence těch, těchto bankovek je hospodářsky vůbec odůvodnitelná, obhajitelná. Já předpokládám, že řada z vás, stejně jako já, se v podstatě s 500 euro, eh, eurovou bankovkou téměř nesetkáme. Nicméně jich existuje obrovské množství v oběhu a abychom tedy situaci správně posoudili, tak jsme začali hledat nějaké parametry, které by nám umožnily komparativně vytvořit komparativní studii tří hlavních měn, které se vyskytují v naší části světa, a sice amerického dolaru, a britské libry a eura. Ono nemá smysl porovnávat jenom objem peněz v oběhu, takže jsme vyvinuli vědecky zdůvodnitelné, zdůvodnitelný poměr a sice vzali jsme v úvahu objem jedn, v jedné specifické měně, který je v oběhu v bankovkách, a to v poměru k HDP. Během této studie jsme zjistili velice Eh, pozoruhodné závěry. Jak vidíte tady, tak objem bankovek v eurozóně je zdaleka nejvyšší, mnohem vyšší než objem amerických dolarů, dolarových bankovek, které jsou v oběhu po celém světě. 7 58%, 59% kombinovaného HDP celé eurozóny je v oběhu jenom v bankovkách. A z toho 2,53% je v oběhu právě v 500 eurových bankovkách. Což v porovnání s americkými dolary je velice značný rozdíl. A také musíme vzít v úvahu tu skutečnost, že nejvyšší hodnota americké do, eh, tady dolarové bankovky je 100 dolarů. Kdežto u eur máme 100 eurovou bankovku, 200 eurovou bankovku a 500 eurovou bankovku. A všechny tyto tři typy bankovek mají mnohem vyšší hodnotu než 100 dolarová bankovka. Je tady ale jedna výjimka. A velice brzy porozumíte tomu, eh, o co vlastně jde u těch 500 eurových bankovech. Jde o to, že v roku 2008 v členských státech EU jsme měli příjmy 86,6 miliard eur. To znamená, že hotovost vydávání hotovosti a ty příjmy, které vlastně tím vzniknou, těm vydávajícím úřadům, to je také důležitý faktor, který musíme, musíme vzít v úvahu, když hodnotíme uh, užitečnost uh, bankovek o vysoké nominální hodnotě a jejich zdůvodnitelnost v ekonomice. Děkuji. Děkuji mnohokrát panu Fan Hojkelomovi. Nyní otevírám rozpravu a jako první má slovo pan Jakolíno. Děkuji, paní předsedkyně. Vyslechli jsme skutečně na výsost zajímavé příspěvky, které zcela naplnily očekávání, která jsme měli na našem výboru. Několik úvah a krátkých otázek z mé strany. Téma těch takzvaných nespolupracujících území či stínových finančních center. To je velice důležitý fenomén v oblasti praní špinavých peněz. Zmínila se tam některá jména, například Kypr, Londýnská City, které zde hrají centrální roli. A nyní má otázka, je vůbec možné zcela konkrétně vyčíslit, kolik z těch nelegálních peněz pochází z toho, že neexistují dostatečné kontroly či dostatečná spolupráce například v oblasti odčerpávání výnosů z kriminality, tedy zabavování peněz. Dále. Strategie Například to krve proletí u, Dies, u Duisburgu, to byl takový začátek v Německu, který dal podnět k zlepšení spolupráce. Pak zde bylo jmenováno rovněž Švýcarsko a vztahy mezi praní špinavým peněz a terorismem. Pak se hovořilo o těch rizicích u bank. Potřebovali bychom opravdu v Evropské unii společný postoj, společnou strategii, abychom docházeli společně bojovat proti těmto fenoménům, ale to znamená, že by členské státy spolu museli více spolupracovat. A aby byla spolupráce vůbec možná, je třeba zajistit jistou homogenitu. U těch, například právě v té oblasti rizik, která se pojí s bankami. Na závěr bych eh, chtěl se vrátit k tomu, co říkal pan Hojkilom z Europolu. Já to vidím stejným způsobem. Ovšem rád bych věděl, zda by bylo možné jmenovat poněkud eh, přesnější čísla, čeho se dosáhlo v rámci spolupráce policejních složek a celních orgánů. Dnešní den je dnem velice významným, neboť jsme skutečně eh, zjistili, že toto je téma, které je zároveň velice důležité obtížné, ale také velice zajímavé. Zde je prioritní, abychom dali k dispozici účinné nástroje, jako například nástroj pro zabavování, tak, abychom skutečně mohli čelit tomuto fenoménu, abychom mohli skutečně potírat kriminalitu. Je mi to líto, paní předsedkyně, já musím teď bohužel i hned odejít. Děkuji, paní Matěj. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat všem třem řečníkům za jejich prezentace, které byly nesmírně zajímavé. Jak v obecné rovině, tak v těch tématech, na které se zacelovali. Pane Fiedler, vy jste hovořil o zabavování majetku, zmiňoval jste některé aspekty a také jste Eh, hovořil tak trochu o frustraci, kterou zakoušíte v terénu, alespoň to jsem eh, vycítila z vašeho vystoupení, eh, protože chybí spolupráce také mezi členskými státy, s tím, že v současné době každý má svoji legislativu. Nyní je zde tady návrh směrnice od komise. My jsme o něm také hovořili dnes dopoledne se zástupci komise a zmiňovali jsme toto téma i v jiném výboru než je tento. Nyní tady se o tom eh, debatuje v Evropském parlamentu. Eh, chci, abyste věděl, že eh, je pravda, když říkáte, že je to politický problém. Bohužel vaše vláda, také moje vláda, Totiž já si myslím, že to není problém politických nálepek či politického přesvědčení, ale jsou některé země, které prostě nejsou ochotny eh, překročit eh, do, k té další etapě, protože tam chybí vůle. Německo, Francie, bohužel, eh, musím říci, vytvářejí problémy. Moje země například říká, je to příliš složité, nechceme jít dále, nechceme povolovat konfiskaci majetku, pokud nemáme odsouzení v trestně právním řízení nechceme eh, odsouhlasit eh, konfiskaci majetku, pokud ten eh, dotčený zemřel nebo je nemocen, nebo v případě občanskoprávního řízení. Já vím, že u vás, alespoň tak, mi, tak jsem slyšela, že u vás je ústavní problém, ale ve Francii například já říkám, dobré, no tak změňte zákon Eh, přece je možné změnit zákon stejně jako v jiných členských státech. A eh, pokud ale neexistuje eh, politická vůle, tak kam to celé směřuje? Já myslím, že máte pravdu. Pokud tato politická vůle je cítit v Evropském parlamentu, tak musím říci, že není až tolik patrná v členských státech. A to je něco, co v současné době chybí. Je dobře, že jste to zmiňoval, je pravda, abychom my, volení zástupce občanů, také tlačili na své členské země, aby se k tomu stavěli ochotněji. E, na adresu pana e, Van Hokeloma e, mně se velmi líbilo vaše vystoupení, děkuji. Skutečně si člověk někdy říká, proč máme vůbec 500 euro bankovky, pokud ne k tomu, abychom pomáhali mafii. Myslím si, že správně zdůrazňujete, že se na to váží velké tedy eh, nedovolené finanční eh, toky. U té drobné trestné činnosti to budou spíše velké objemy menších bankovek. Nicméně nyní tady máme krizi. Já eh, jsem z malého regionu poblíž Štrasburku. Je to departman, kde opravdu, kde opravdu lidé na tom nejsou dobře. A 500 euro, což jako částka zase prostě není tak obrovský peníz, ale když zajdete do obchodu, tak mi nejsou schopni vrátit na 500 eurovou bankovku třeba eh, v pekařství nebo u řezníka, takže si říkám, eh, k čemu lidé tyto 500 eurové bankovky používají, eh, v jakých do jakých toků se tyto bankovky výlučně zapojují, pokud ne do těch mafiozních. A já doufám, že tady členské státy přijmou takové rozhodnutí, aby se přestaly. uh, tisknout tyto bankovky, přestat používat, protože si myslím, že jedině pomáhají mafii. Děkuji vám za vaše vystoupení. Děkuji a není paní Newton Dan. Děkuji mnohokrát. Já děkuji za tři velmi zajímavé prezentace. Na eh, pana Fiedlera vy jste řekl výbornou větu. Trestná eh, činnost stojí více než boj proti ní, to je velmi přesné a výstižné. Jak řekla právě kolegyně Veronika, chybí v členských státech politická vůle podniknout potřebné kroky. My doufáme, že naše zpráva, až ji zveřejníme eh, v létě příštího roku, bude tak eh, razantní, bude psát tolik čísel eh, a důkazů, že veřejnost dotlačí členské státy k tomu, aby něco podnikly. Takže říkáte, že trestná činnost stojí více než boj proti ní. Můžete nám dát dispozici nějaká čísla za touto kterými tady podkládáte tuto skvělou větu. To by bylo úžasné, kdybyste nám mohl poskytnout nějaké statistiky. Na pana Carvera eh, opět jdeme o čísla. Eh, vy jste řekl, že objem, eh, pokud jsem schopen přečíst své poznámky, objem nedovolených toků se exponenciálně zvyšuje. Máte opět nějaká čísla, kterým byste mohl podložit toto tvrzení? To by bylo uh, úžasné, kdybychom mohli využít, uh, použít tento údaj ve své zprávě. A dále ve svém vystoupení jste zcela správně hovořil o tom, že europoslanci nejsou specialisté na peněžní trhy ne, samozřejmě ne, máme pouze e, obecné povědomí, jsme normální veřejnost, nicméně e, představujeme určité rozhraní a máme tuto funkci od toho podobně jako kongresmani, abychom zjistili, jak to přesně chodí. Takže mohl byste nás nasměrovat na nějaké odborníky tedy na peněžní trhy, možná z řad právníků, e, kteří lépe chápou celý, celý systém, tak abychom se dobrali toho, jaké řešení tedy zvolit a prosazovat na pana eh, Van Hojkaloma teď se ukáže moje nevědomost, ale mohla byste mi prosím připomenout, proč potřebujeme eh, zákon, abychom eh, zabránil lidem v tom, že budou u sebe nosit velkou hotovost. Já také nepoužívám pětistorové bankovky. A proč bychom na to vůbec potřebovali zákon? Abychom bojovali proti, proti zločincům? Je to ten důvod? A, a potom ještě k našim doporučením, jak už říkala Veronik, měli bychom tedy doporučit zrušení pětistorových bankovek. To by vám pomohlo ve vaší činnosti? Děkuji. A nyní má slovo pan Borgecio. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já budu dodržovat stanovené pořadí, takže začnu výtečným projevem zástupce Německého svazu kriminalistů, poté řeži, potom krvop, krve proti v Duisburgu, to bylo tak, že policejní složky v Německu mě... teprve si skutečně uvědomili, jaká je realita, a totiž, že došlo k velmi silné infiltraci italské mafie do Německa a že má své prsty skutečně všude co bylo výsledkem tohoto poznání, tohoto pochopení skutečného stavu věcí? na, ve kterých oblastech je ten fenomén nejsilnější. Mám tím na mysli nejenom infiltraci, ale také investice, praní peněz a podobné věci. Dále se obracím na zástupce Transparency International. Pokládám za velmi dobré, že jste hovořil o ústřední roli kterou sehrává londýnská City v této záležitosti, v tomto celém mezinárodním eh, této síti, v tomto propojení, kde dochází k celé řadě nekalých obchodů. Chci se říct, chci, máte nějaké konkrétní údaje, čísla, abychom si mohli představit, kolik eh, nelegálního kapitálu a kolik eh, finančních spekulací odpovídá za finanční krizi, za tu mezinárodní finanční krizi, kterou nyní máme. Existuje nějaký vztah mezi těmi kriminálními s mm, tou kriminální činností, tou trestnou činností a finanční krizi, a jste schopný to podložit konkrétními číselnými údaji. A nyní co se týče role londýnské city, respektive těch nekalých obchodů, neprůhledných, do kterých nevidíme. Proč jsou ty transakce tak neprůhledné? Eh, opravdu není možné v této věci něco učinit a není Europol. To byl také velmi zajímavý příspěvek. to bylo velice zajímavé, ta přednáška o těch 500, 500 eurových bankovkách a o tom, kolik eh, se jich nachází v oběhu. Máte pocit, že existují určité země, který se to specificky týká, kde je v oběhu obzvláště velké množství 500 eurových bankovek? A, a dále týká se to eh, stejné vlasti, jakou úlohu tady má eh, Evropská centrální banka a mám tím na mysli kontrolu. Jak to konkrétně vypadá? Dodává centrální banka odpovídající podrobné informace? Jakou úlohu tady vlastně zaujímá Evropská centrální banka? A dále jste hovořil o těch šedých zónách, o té infiltraci, o těch aktivitách v oblasti praní peněz, Eh, které vyvíjejí zločinné organizace. Eh, specificky jste hovořil o důležité úloze bankovního systému v této věci. A chci se zeptat, jsou to jediné kanály? Opravdu to celé jde pouze skrze tyto kanály, anebo, řeknu to trochu jinými slovy, kdo nese odpovědnost za toto propojení? Kdo to konkrétně je? Jsou to vedoucí manažeři v bankách, které by měly kontrolovat eh, své instituce a které je třeba nekontrolují? A nebo eh, bychom mohli říci, že ten ochranný štít, který chrání takovéto machinace, eh, vede k tomu, že tedy ne, nemůžeme vnést světlo do temnot, eh, že ten ochranný štít spočívá v tom, že existují nějaké tajné lože, kluby, které mají eh, které zasahují do celé hry a chrání celý systém tím, že dodávají do odpovídajících funkce právě ty správné osoby. Děkuji paní Borgeciovi a nyní pan Dias de Děkuji paní předsedkyně. Já se budu snažit hovořit co nejstručněji. Několik poznámek. Oba dva panely dnešního odpoledne byly velice zajímavé a velmi užitečné. Slyšeli jsme zde to zásadní. Hovořilo se o zásadních věcech, ale eh, dostalo se nám popisu celé řady detailů. Já bych se chtěl ovšem zabývat těmi zásadními věcmi. Jak můžeme reagovat na všechny tyto výzvy? Momentálně probíhá diskuse, která je velice obtížná, ta věc není dořešená. Boj proti trestné činnosti e, se vždy týká dvou zásadních otázek. Za prvé boj proti kriminalitě, dále boj proti nelegálnímu financování a boj e, s proti praní peněz. To je jedna strana. A ta druhá strana spočívá ve svobodách, v základních právech, v ochraně osobních údajů osob. A existují země, které mají velký strach z terorismu. A na druhé a pak také země, které využívají nástroje, které byly vyvinuty jako reakce na tyto výzvy. A nyní se dostávám k takovému malému vtipu. A to říkám s velkým respektem před pane, vůči panu Carverovi. On právem podotkl, že nejsme odborníky na deriváty, ale já si myslím, že to není nutné. My nemusíme být odborníky. My jsme legislativci, zákonodárci a jako zákonodárci samozřejmě využíváme znalostí odborníků. A přesně to činíme i v tomto případě a děláme to dobře. My se ujmeme nějaké záležitosti, poradíme se a buď něco přijmeme, nebo něco odmítneme. Dále finan- mezinárodní úmluvy, které se týkají finančních transakcí. Jistě si vzpomínáte na to, k čemu došlo v Belgii. V Belgii eh, došlo ke skandálu, týkalo se to SWIFTu šlo o masivní předávání údajů o mezinárodních transakcích. Situace je samozřejmě velmi komplexní. Tam byly i problémy s vládou USA. A poté se dospělo k dohodě. Ta byla původně odmítnuta a pak ji tento parlament ovšem schválil a Europol má nyní nově zcela přesně definované kompetenci. Je to to společné kontrolní místo, které ověřuje a kontroluje, zda jisté transfery údajů byly přiměřené a povolené či ne. A či, co tímto vším vlastně chci, chci říci, kam směřuji. USA je země, která je velice má velký problém s terorismem, je možné na ní teroristicky zaútočit a oni mají systém TFTP, tedy vytvořili program, aby se chránili a Evropská unie má různé právní předpisy v jednotlivých členských státech, dále směrnice, evropská nařízení, všechno možné. My jsme se snažili vyřešit veškeré problémy, které vyplývají z financování terorismu. Ale Pokud nemáme tak mocný nástroj, jako je program TFTP, a to je vlastně ta hlavní odpověď na vše zásadní, co bylo řečeno. Jde samozřejmě v první řadě o identifikaci problému, pak je nutné problém prodiskutovat. A bylo zde již řečeno, že my jsme jakýmsi předběžným výborem, ale přesto se musíme pokusit uh, Eh, odvést kvalitní práci. Dnes odpoledne jsme si vyslechli velmi zajímavou diskusi a víme, že v dalších výborech Evropského parlamentu se na tomto tématu rovněž pracuje. Ale eh, v konečném důsledku jde o to vytvořit společný ochranný program. Ne společný hlas, jeden hlas, jak se tady říkalo, ne, ale společný ochranný program, společný právní nástroj. To bylo vše z mé strany. Děkuji. Děkuji panu Diazovi de Merovi. A nyní bych znovu udělila slovo našim hostům. Bohužel máte málo času, každý řečník má k dispozici pouze tři minuty a začneme panem Fiedlerem. Děkuji, tak to bude asi největší výzva dnešního odpoledne, ty tři minuty. Pokusím se být stručný. První otázka se týkala a to je velmi obtížné, vyčíslení toho problému, jak tedy ta nedostatečná spolupráce mezi jednotlivými státy, k čemu to tedy vede. Bohužel tady neexistuje studie, která by se tomu věnovala. Ten, koho se to týkalo, když tady mezi námi není, takže já jsem tu otázku pochopil tak, že eh, jste měl na mysli pravděpodobně nějakou konkrétní studii. Já tady si takto na nic nespomínám. Eh, druhá otázka, ta frustrace, o které jsem hovořil. Já jsem se tady poznamenal několik hesel, které se týkají politické realizovatelnosti. Eh, teď mě napadl jeden příklad, který eh, trošku ukazuje, jak eh, politická diskuse může na ten problém upozornit a jak může ovlivnit vnímání veřejnosti i vnímání politických rozhodnutí. S ohledem na různé systémy, nejenom uvnitř EU, ale také Německo je federální stát. Takže máme problémy uvnitř Německa a je tam, jsou tam jisté věci, které veřejnost velice znepokojují, protože je vnímá jasněji a vidí jasněji než dnešní témata. Protože my se tady zabýváme s těmi, temnými machinacemi, tou, tou kriminalitou, která není vidět. Ale například v Německu máme tedy 16 spolkových zemí, ty mají mezi sebou dohody o tom, eh, kolik policistů například musí existovat eh, v pohotovosti, aby se mohly monitorovat fotbalová, fotbalová setkání a další. A jsou takové konkrétní dohody. A co tím vlastně chci říci? Eh, máme tady politický konsensus v tom smyslu, aby, že, že je pro nás důležité, aby tady 40% policejních útvarů se využilo pro fotbalová utkání. To je pro země důležité, aby tady chránili své obyvatelstvo v rámci fotbalu pak se dohodnou na kvalifikaci a počtu odpovídajícího personálu pro tuto konkrétní oblast, ale v oblasti potírání kriminality my tento společný konsens moc postrádáme, a to nejen mezi jednotlivými spolkovými zeměmi Německa, ale také v rámci celé EU. Tedy, e, čím to je? Buď že tam máme e, dva důvody pro to, když, když se má něco změnit. Buď to e, je něco tak zajímavé, anebo prostě e, určitá oblast je tak problematická, že tam vznikne tak silný nátlak, že se to prostě musí řešit. A takový pr- eh, příklad by byla právě Itálie. Tam prostě ten tlak ze strany mafie byl tak silný, to obyvatelstvo tím tak trpělo, že skutečně k něčemu došlo. Tedy pokud obyvatelstvo si něco takového uvědomí jako problém, tak politikové potom mohou přistoupit k odpovídajícím změnám a je to realizovatelné. Takže já si myslím, že to bylo důležité, abychom se více otevřeli realitě, kterou možná každý občan přímo necítí, protože není součástí jeho každodenního života. Jsou to přesně ty problémy, o kterých jsme dnes hovořili. Co se čísel a údajů, faktů, fakta, jistě máme k dispozici, ale chybí nám ta čísla, eh, která tady jaksi se pohybují v té oblasti těch temných machinací, ale i náš spolkový eh, kriminální útaz říká, že eh, když dochází k těm temným machinacím, tak se potom podaří e, úřadům zajistit pouze 1% Eh, celkového objemu. V Německu zajišťujeme ročně asi 300 milionů eur a ty odhady té pracovní skupiny, té AFT, jsou, říkají, že ten konkrétní objem je ročně ve výči až 50 miliard eur a co se týče podvodů, tak tady máme 10 a 20 milionů škod ročně, co se týče hospodářské kriminality, 100 milionů eur ročně, takže ta čísla si ani nedokážeme představit, ale když to srovnáme s tím, co dokážeme zajistit z těch výnosů z, kri, z kriminality, tak opravdu zjišťujeme, že <laughs> v této oblasti nejsme příliš úspěšní. A poslední věc, Duisburg. Ta otázka byla položena velmi široce. Samozřejmě máme poznatky o tom, že eh, mafie je činná v oblasti nemovitostí, v oblasti eh, zacházení s odpady, v oblasti developerství a také v oboužel. a to je velký problém, v oblasti hazardních her. To je tady velký problém v poslední době v Německu. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Mě mrzí, že tu není pan Jakolino, aby si vyslechl moji odpověď. Eh, trošku se obávám, že mne eh, nepochopil. Eh, slova jsou často zavádějící. Já jsem rozhodně nějaký, nějak netvrdil, že Londýnská city je nespolupracující území. Já ani jsem neříkala, že to nejvíce neprůhledná jurisdikce, ale je to Eh, prostě největší centrum praní špinavých peněz ve světě, což pouze odráží, je odraz skutečnosti, že je to největší finanční centrum světa. Takže pokud eh, učiníme eh, předpoklad, že máme velké finanční toky a jejich část vždycky bude nezákonná, nedovolená, tak to z toho vyplývá. Já už za celou řadu let jsem nazbíral signály v tomto smyslu a myslím si, že Lonická City jako největší finanční centrum světa má odpovědnost eh, za to se podle toho chovat. Kdyby se tato odpovědnost tělenická se ujala, tak by eh, vykonala obrovské dobro pro celý globální finanční systém. Eh, musím s velkým potěšením říci, že britská vláda si to začala uvědomovat, začíná to zohledňovat a nedávno oznámila, že tuto problematiku bude považovat za klíčovou součást svého pracovního programu, například až bude hostitelskou zemí G20 a podobně v příštím roce. Eh, takže myslím si, že jde o přístup založený na realismu, na tom, že se vzdáváme veškeré pokrytectví, že se netváříme, že v Británii je všechno dokonalé. Není to tam horší, ale jsou tam slabiny. Eh, eh, britská vláda vykázala určitou pokoru, realismus a je třeba tyto, já uznám, že tyto slabiny existují, je třeba identifikovat a řešit. A ale upřímně řečeno, nebude to, nebude to vláda ani parlament Británie, které to udělají. Budou to nakonec muset udělat lidi, kteří se eh, pohybují přímo v tom terénu, to znamená finanční zprostředkovatele, kteří ten systém znají a je třeba pro ně vytvořit pobídky, ať už negativní či pozitivní, abychom zaručili, že ten systém eh, zdokonalíme a že bude fungovat efektivněji. O to tedy já to bych tedy já očekával od eh, Spojeného království, ale to též musí proběhnout v každém z finančních center Evropy. Musí zde eh, do stejné míry nastoupit eh, přiznání si reality, pokora a konstruktivní snaha situaci změnit. Já vidím parlamenty jako orgány, které hrály především politickou roli, ne pouze zákonodárnou. Upřímně řečeno, ve světě je až příliš mnoho legislativy, většina eh, z nich eh, se míjí eh, svým cílem, ale politický signál musí být velmi, velmi jasný a musíme především nejprve uznat, že existují slabiny, za které my neseme odpovědnost každý jednotlivec, který je složkou toho systému a musíme eh, si uvědomit, jakým způsobem můžeme zefektivně vzájemnou spolupráci. Každý z řečníků zde hovořil o potřebě efektivnější spolupráce. To platí vnitrostátně. Eh, u nás ve Spojeném království máme eh, zoufale nefunkční systém, kde máme 43 různých policejních sborů, je potřeba zaručit spolupráci mezi nimi a myslím, že německý kolega zde zmiňoval dokonce dvě stovky policejních sborů je to zoufale neefektivní a musíme se snažit eh, konstruktivně tedy rozvíjet spolupráci. Existuje proto určitý recept, určitý model, existuje model, jak, to, jak se systém zdokonalit. Spojené království se učí u finančních služeb evidentně orgány eh, v Londýnské sety selhaly eh, v roli dohledu. Nedávno, včera, byl oznámen nový experiment, aktuální šéf eh, kanadské centrální banky bude ustaven novým guvernérem eh, anglické centrální banky, tak abychom jí vrátili odpovědnost eh, za regulaci bankovního sektoru, což dříve Bank of England prováděla daleko lépe. Je třeba tedy uznat existenci nových potřeb a nutnost řešit problémy kolektivně. Jakmile pochopíte a vnesete pořádek do svého vlastního systému, můžete více nabídnout mezinárodně, ať už půjde o Evropu či e, širší kontext. Existují proto prostředky, ale musíme přicházet ke stolu s reálnou snahou se poučit a konstruktivně experimentovat v tom, jak systém zlepšit. Děkuji. A není pan Van Hojkelom ale bohužel již za pět minut musíme zahájit schůzi koordinátorů, takže nemáte příliš mnoho času, bohužel. Já se omezím jenom na tu otázku, jestli by bylo užitečné zrušit vůbec eh, to nařízení, o kterém jsem hovořil. To vůbec ne, ale rozhodně lepší by bylo, kdybychom měli jasný vhled do toho a vysvětlení toho, co znamená. A teď máme informace ze Jižní Ameriky, že každý rok 3 až 4 miliony eur, miliard eur jsou repatriovány do Evropské centrální banky a já vůbec to nechápu. Jestli evropští turisté vyjíždějí do Jižní eh, Ameriky s, se svazkem 500 eurových bankovek, eh, v kapse to nechápu. Takže skutečně je třeba, abychom pochopili, co za tím vůbec stojí. Potom je tady základní hospodářský princip, a sice, že e, měna, bankovky, to je jako každá jiná komodita a sice řídí se zásadami, zákonitostmi poptávky a nabídky. A když je poptávka vysoká, tak můžete, můžete e, maximalizovat svůj zisk, svůj příjem. To je příjem, který generujete z toho, že tisknete peníze. A když se sami sebe zeptáte, odkud vlastně se vezme ta nabídka po té specifické komoditě a sice eh, bankovkách o vysoké nominální hodnotě, tak když toto zjistíte, tak získáte odpověď zároveň na všechny ostatní otázky. Poslední připomínka k tomu, která země vydává eh, tu větší část, nebo největší část 500 eurových bankovek. No, z těch čísel která jsem naposledy získal od Evropské centrální banky a které se týkají roku 2007, tak 55% z nich se vydává v Německu. A úplně poslední věc, abych to celé uzavě, uzavřel, tak řeknu, že pokud byste chtěli zakázat 500 eurové bankovky, tak okamžitě rozpoutáte živly, eh, o kterých jste ani nevěděli, že existují. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mattia. Děkuji mnohokrát. Paní Matěje si přeje ještě jednou vystoupit, prosím. Mám ještě drobný dotaz na zástupce Europolu. Eh, existuje eh, strop, ale jsme ve Francii, ano, předpokládám, že i v jiných eh, členských státech, který není možné překročit oplatem hotovosti. Například v Belgii, jak vypadá tento strop, tato limitní částka? For Belgium is 15... Pro Belgii je to 15 tisíc eur. Ok, allora vi ringrazio, vi chiedo, siccome il tempo a vostra disposizione. Děkuji. Děkuji vám všem, děkuji vám za to, že jste si udělali čas. Jistě dostali jste málo času pro zodpovězení otázek, které vám byly položeny a proto vás prosím, kdyby vás k tomu ještě něco napadlo, vždy se můžete obrátit na náš sekretariát a e, dodat nám ještě další zajímavý materiál, další podklady. Děkuji vám mnohokrát. Eh, hovořili jste jasnými slovy. Někdy je tomu prostě tak, že se slyšení odvine tak, že se položí, pode, položí celá řada konkrétních otázek, ale nedostaneme na ně jasné odpovědi a proto vám velice děkuji jednak za vaše pěkné příspěvky a jednak právě za vaše jasné odpovědi. A není prosím všechny, kteří nemohou se účastnit schůze koordinátorů, aby i hned opustili sál. Další schůze se bude konat 3. prosince od 15 do 18.30.